Kolegy, buongiorno. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Prosím, zaujměte svá místa, abychom mohli zahájit schůzi. Naši hosté již jsou přítomni. Profesor Tommaso Padua Schioppa musí odejít ve čtyři hodiny, eh, protože musí odletět do, Lab, do Japonska a nemůže tedy prodloužit eh, rozhovor s námi. Ještě musím mm, vám sdělit několik věcí, což bude trvat jen skutečně pár minutek. Jak víte, žádal jsem nového zvláštního představitele, šéfa delegace EU v Afghánistánu, pana Zakase, aby k nám přišel na slyšení a stejný návrh byl předložen i šéfovi delegace Evropské unie ve Washingtonu, Vale Dalmejdovi. Přál jsem si, aby k těmto slyšením došlo, než se ujmou funkcí, abychom mohli rozvíjet eh, možnost zkoumání ze strany Evropského parlamentu a abychom poznali také jejich eh, úmysly. Víte, že jsme vyjádřili naše přání a je to naší zodpovědností také, abychom alespoň mohli tedy eh, konzultovat s těmito osobami. Pan Uzakas přijde 23. března v 17 hodin. Schůze z 22. odpoledne byla zrušena, abychom umožnili nám všem účast na schůzi výboru pro rozvoj, na kterou byl pozván bývalý předseda vlády Velké Británie Tony Blair. A mm, tento rozhovor s ním je velice zajímavý, vzhledem k tomu, že přijal ono pozvání. Zrušili jsme schůzi našeho výboru, aby naši členové se mohli zúčastnit eh, dialogu s panem Blairem. 23. tedy, jak jsem říkal, ve tři hodiny odpoledne bude následovat výměna názorů s místo předsedou místo předsedkyní komise, paní baronkou Eštnovou. To bude velice důležitá schůzka. Mm, budeme jednat o založení zahraniční služby Evropské unie. V našem výboru je zpravodajem pan Elmar Brok. A také chceme být informováni o výsledcích Rady pro zahraniční záležitosti, která se bude konat eh, den předtím. A teď následuje schválení zápisu ze schůzí 26. 27. ledna, 28. ledna, 4. února. Pokud nemáte výhrad do konce dnešní schůze, budeme považovat tyto zápisy za schválené. A nyní můžeme přejít k výměně názorů s panem profesorem Tomázem Pádou a doktorem Etinem Davignon, který, kteří s námi budou hovořit o kartě nových vztahů mezi EU a Spojenými státy. státy. Vítám zde i zpravodaj paní Nikol Nězoto. a oceňujeme velice práci, kterou vykonali. Jenom bych chtěl stručně uvést pana profesora Pada Skjopu, který je předsedou této organizace Notre Europe. To je organizace na velmi vysoké úrovni, jejím členem i pan Jerzy Buzek, a kolega Vrhostat a další politické osobnosti, které mají rozsáhlé zkušenosti se zahraniční politikou. Pracovali na eh, nejvyšších postech eh, ve svých členských státech a zabývali se velice aktuálními tématy, důležitými tématy ohledně scénářů, které prožíváme, ohledně Lisabonské smlouvy, která dodává Evropské unii nový profil a dochází Eh, k dalšímu eh, rozrůstání našich činností, rodí se naše zahraniční eh, politika, naše zahraniční činnost, konkrétně ve vztazích se Spojenými státy se tato skupina zabývala novými možnostmi, novým scénářem, který je velice zajímavý a může vést k dalšímu prohlubování vztahu mezi oběma kontinenty. Takže tento scénář nám může ukázat, jak můžeme nově formovat dialog mezi námi a Spojenými státy. O tomto tématu bude, budou hovořit naši dva hosté, ctění hosté. Jak jsem předeslal, nebudu dále uvádět eh, toto téma, abych vás neobíral o čas a abychom si mohli vyslechnout slova našich vážených hostů. Pane Padovský, máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Pro mne je potěšením být pozván do Evropského parlamentu, do vašeho výboru, zejména pak eh, v době, kdy mu předsedáte. A rád vzpomínám na vztahy přátelství a spolupráce, který který jsme eh, vedli eh, v mnoha přešlých letech. Abychom co možná nejméně museli využívat sluchátka, budu raději mluvit anglicky. A chci jen uvést tuto zprávu, kterou myslím, že máte k dispozici. Jak, jak víte, tak Notre Europe je výzkumné centrum, které vzniklo v roce 1996. Vytvořil ho Jacques Delors, když se vrátil do Francie po desetiletí, kdy předsedal Evropské komisi. Od roku 2005 jsem předsedou Notre Europe, která má radu a výbor orientační, který se stává z řady vysoce postavených osobností, které se účastňují, účastní evropské politiky v mnoha zemích. Bylo tomu před rokem, kdy začalo působit Obamovo před, eh, prezidentství a Evropská unie stála na Prahu velké obnovy vzhledem k novým volbám, ke vzniku nové komise a samozřejmě také tehdy již pravděpodobné ratifikaci Lisabonské smlouvy. A my jsme v rámci Notre Hop měli pocit, že nastal vhodný čas k tomu, abychom hluboce znovu promyšleli vztah mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Vznikla skupina, kterou společně předsedal Romano Prody a pan Frhoštat, a kterou tvořili mimo jiné i pan Buzek, Jiří Buzek, který eh, se připojil právě do eh, rady eh, také Stevie Davignon, Joška Fischer, Paolo Liponen a zpravodajka Nikolně Soto. Tyto osoby, které již byly součástí té rodiny Notre Rob a nyní měli za úkol iniciovat zprávu, jejíž cílem bylo přehodnotit znovu vztahy mezi Evropskou unii a Spojenými státy v nadcházejících letech. Byli jsme si vědomi jako skupina toho, že po mnoha desetiletích, kdy svět byl víceméně bipolární a kdy Evropská unie vycházela a ten vztah se Spojenými státy vycházel z aliance, tak následovala další dekáda, v níž byl v podstatě následován cíl unipolárního světa. A svět to vnímal tak, že to byla určitá hegemonická role. Ale třetí fáze v níž si plně připouštíme skutečnost, že charakteristikou dnešního světa je multipolárnost a že tím pádem přístup k tomuto prostředí by měl být založen na partnerství, tak pro Evropu a pro Spojené státy se toto období vyznačuje výzvou v podobě globalizace, která představuje a předkládá řadu problémů jak Spojeným státům, tak Evropě a vyplývá z ní i mnoho zodpovědností. Ani jeden z těchto velkých subjektů na eh, globální scéně nemůže čelit této výzvy osamocen. A mezi tím je tu naléhavá potřeba zvládat globalizaci, tak abychom zabránili tomu, že by mezinárodní vztahy začaly být založeny na rovnováze sil, protože to bývá dlouhodobě destruktivní. Zpráva vychází z analýzy těchto výzev, jakož i analýzy té skutečnosti, že ani Spojené státy, ani Evropská unie nemohou těmto výzvám uspokojivě čelit sami. A proto favorizujeme společný přístup při akceptaci dvou základních koncepcí, a to je na straně jedné multilateralismus a určitá úroveň sdílené stvrchovanosti jako prostředku ke konstruktivnímu řešení výzev globalizace. Myslím, že to na úvod stačí. A pan Davinu se vyjádří k podrobnějším aspektům zprávy. Ale chci jen říct, že je mi nesmírnoucí, že mám tuto příležitost s vámi hovořit s vámi, diskutovat o této zprávě. Je to výraz velké pozornosti, kterou věnujete naší práci a my jsme za to vděční. Děkuji. Máte slovo, pane Davignon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nám poskytl tuto příležitost hovořit s vaším výborem, kterému předsedáte o dokumentu, který jsme vytvořili. Velmi rychle bych pohovořil o výchozí situaci před rokem. Před rokem jsme si kladli různé otázky k problematice vztahů mezi Evropskou unii a USA a vyšlo k tomu mnoho nejrůznějších textů, komentářů, dokumentů. A říkali jsme si, že je potřeba vycházet ze situace, jako kdyby nebylo už 60 let vztahů mezi Evropskou unii a USA. Proč? Protože teď nejsme, nežijeme ve světě, který eh, vlastně je po druhé světové válce, nebo vlastně ve světě, kde eh, již zmizela mocnost Sovětského svazu, ale jsme eh, ve světě globalizace a ve chvíli, kdy Lisabonská smlouva vytváří nebo poskytuje další nástroje Evropské unii pro další akce a máme nového prezidenta v USA eh, s mandátem, který byl odlišný od mandátu minulého prezidenta. Takže se stálo, že aspoň na chvíli, že budeme moci začít od nuly, od začátku a Eh, mohli jsme si položit tu otázku, kde je možný prospěch takové spolupráce. Eh, hlavním faktorem byla změna světa, globalizace, vzájemná provázanost, závislost, vůle velkého počtu hráčů být součástí budoucí organizace světa, eh, druhé části 21. století. Takže velice rychle jsme zanalizovali ty změny a pokud jde no, tady ty dvě strany, to znamená USA, ta nejsilnější, nejmocnější mocnost ve světě, bez pochyby nej, nejsilnější mocnost v historii, neměla sama o sobě možnost splnit si cíle, které si stanovila. A zkušenost Iráku, Afganistánu, e, Středního východu, to vše ukazovalo, že schopnost mít hegemonitní politiku, kterou by vlastně realizovali sami, že to není možné a že to stroskotalo. A na druhé straně se nám stálo, že je potřeba kriticky pohlížet na ty určité kroky Evropské unie. Samozřejmě, že to, co Evropská unie dosáhla, to je důležité, ale vedlo to k tomu, že nástroje naší politiky nebyly dostatečně efektivní a neměli jsme prostředky k tomu dosáhnout některých našich cílů. A proto tedy bylo důležité, abychom si uvědomili, že tady byla určitá, eh, byly tady určité iluze. A když jsme si tedy když jsme zjistili tyto dvě věci, to znamená, že USA nemůže samo dosáhnout svých cílů a Evropská unie také nechtěla být stranou od eh, utváření toho nového světa, tak s ohledem na to jsme si museli seriózně položit určité otázky k tomu, jak budeme řešit nové výzvy. Za prvé jsme tedy skonstatovali, že riziko je všude, to znamená, eh, nemohli jsme se do, si říkat, že jsme ve stabilizovaném světě, to by byl omyl. Kamkoliv jste se podívali, tak tam bylo nějaké riziko. Eh, hospodářskou situaci samozřejmě všichni známe, všichni víme, jak to vypadá. Bylo zřejmé, že je tady potřeba nastolit nějaká pravidla a nějakým způsobem to celé řídit. A potom tady bylo ještě riziko, že metoda kterou by se řešily tyto důležité výzvy, by mohla vést k návratu eh, k politice rovnováhy mocností. A my v Evropě jsme se z historie, z historie poučili, eh, že Stabilita nevzniká, když je tady rovnováha mocností. A proto jsme si říkali, že vedle těch objektivních problémů je tady ještě eh, problém té metodologie nebo postupu a že to je také důležitá část, důležitá věc. A tak, jak je také patrné v tomto dokumentu, my si myslíme, že je potřeba to řešit multilaterálně a Evropa a USA eh, protože USA je samozřejmě důležitou hospodářskou mocností a mají i jiné znalosti a schopnosti. A zkrátka, my jsme si říkali, že jsou pro nás důležitými partnery, abychom mohli mít vliv při tom novém uspořádání. Potom jsme si položili otázku, že pokud chceme mít novou multilaterální strukturu, tak jaké otázky tam chceme řešit a jaké jsou podmínky, za kterých by to celé mohlo být optimálně zrealizováno. Velmi rychle se objevily některé zásadní problémy, problémy demokracie, rozvoje. A s tím samozřejmě souvisí také problém hodnot, na kterých staví Evropská unie. Potom je tady samozřejmě eh, určitá mezinárodní krize, izraelsko-palestinský konflikt, eh, problém azijského kontinentu, anebo utváření politiky vůči Rusku. Potom jsou tady velké výzvy budoucnosti, jako jsou klimatické změny a klimatické změny, ty samozřejmě ještě potvrdily to, co tradiční eh, přístup eh, Evropy, tedy mít nějaký normativní multilaterální přístup. Eh, a to byl přístup, který byl vlastně odmítán a mnoho partnerů si myslelo, že toto není ta vhodná cesta. Ale tady se vlastně nakon, a že je vlastně lepší eh, sledovat to, co přichází ze západu a západní postupy. Ale teď se ukázalo, že eh, američané sami o sobě nejsou schopni naplnit své cíle, Evropa to také nedokáže zvládnout sama a to znamená, že pokud by se Evropané a Američané mohli spojit a společně řešit tyto otázky a dosáhnout nějakého eh, koncenzu, pokud jde o řešení těchto otázek, které se týkají jednak ekonomického řízení eh, a jde to vlastně až po zajištění bezpečnosti, takže v této situaci jsme si museli položit otázku, zda ve stávajících podmínkách za stávající situace privilegované vztahy mezi EU a USA budou možné. A my jsme si řekli, že to bude možné pouze za tří podmínek. A takže tady nejde o pouhou kontinuitu vztahu nebo pokračování ve vztazích mezi EU a USA tak, jako tomu bylo dříve. My jsme dospěli k závěrům, že je potřeba samozřejmě rozvíjet ty vztahy, ale v jiném kontextu. A to nás vedlo ke stanovení tří podmínek, tedy, že pokud je tady vojenská závislost Evropy na USA, tak to automaticky neznamená politickou závislost Evropy na USA. My sami se musíme rozhodovat, jak chceme zajistit naši bezpečnost a tato závislost, pokud jde o tu bezpečnost, sebou nenese nutně politickou závislost. To znamená, že USA eh, by museli souhlasit nebo musí souhlasit s tím, že Evropa má svou zodpovědnost a že Evropa bude usilovat o tuto nezávislost, bude si ji chtít ponechat jako svůj hlavní cíl. A dále Eh, šlo o to, že pokud jde o stanovování těch nových politik, tak musíme vyvodit eh, určité důsledky z eh, toho faktu, že evropské státy sami o sobě nejsou schopni některé věci realizovat a pokud chceme mít opravdu účinné politiky, tak bude potřeba sdílet svrchovanost, suverenitu a je to důležitá podmínka pro úspěch Samozřejmě se můžete položit otázku, proč nebyl pan prezident Obama v Madridu a znamená to snad, že když by tam byl, tak by neslyšel nic zajímavého od Evropanů. Já neříkám, že si to vykládáme tímto způsobem, ale zkrátka musíme myslet i na takové situace. Takže toto byla ta druhá podmínka. A třetí podmínka je, že američané budou souhlasit s tím, že multilaterální cesta a řízení, na kterém se účastní různí partneři, že to není situace, která je pro ně nutná, ale eh, je to zkrátka politika, sdílení a kooperace, spolupráce a že může něco přinést. Takže to je to, co vlastně přináší tato zpráva. Je to určitá metodologie. Jde o obnovené vztahy s USA, eh, privilegované vztahy, ale za určitých okolností, za určitých podmínek. Děkuji. Děkujeme našim řečníkům a zahájíme diskuzi. Byl bych neraději, aby nejdříve promluvila paní Sir Ladford, což je místo předsedkyně naší delegace pro vztahy se Spojenými státy a zastupuje tu kolegu Broka, který se omlouvá a nemůže být přítomen. Prosím, paní kolegyně Ladford, máte slovo. Děkuji, ano. V skutku stěží mohu nahradit Elmara Broka, který předsedá evropsko americkou delegaci a odmlouvá se, že nemůže být přítomen, protože měl eh, neodkladná jednání s radou. Ale pouze stručně bych chtěla říct, že velmi vítáme tuto zajímavou zprávu, ačkoliv jsem neměla čas ji celou přečíst ale souhlasím s jejím celkovým záměrem, pokud jde o Evropskou unii. To znamená, že usilujeme spíše o partnerství se Spojenými státy, nikoliv o závislost. A že musíme mít také své slovo v tom, ale to je možné jedině, když budeme schopni hovořit společným hlasem ale myslím, že v té poslední části před závěrem je taková eh, věta, která mi eh, přišla opravdu pozoruhodná. Říká se tam, že euroamerické partnerství zůstane neúčinné v případě, že k němu budeme přistupovat jako pouze zámince nebo odrazovému můstku k nové formě dominace západu, čili Spojených států. Mě jenom zajímalo, jestli toto není určitý klíč eh, určit, určité paranoje. Jako kdyby se tím říkalo, že jsou tu nějaké pochybnosti o jednotnosti Evropy a o strach, že by to mohlo jenom posilovat americkou hegemonii. ohledně schopnosti Američanů být eh, schopným partnerem. A mně se zdá, že bychom se měli zabránit tomu právě, aby američané nás používali pouze jako odrazový mustek ke světové dominanci. Ale to je takový zvláštní psychologický jev. Já nevím, jestli souhlasíte s tím, že tady byl určitý prvek takového myšlení, že čím eh, sjednocenější a efektivnější eh, budeme, tím více hrozí, že američané nás budou prostě brát jako samozřejmost a budou prostřednictvím toho chtít dominovat svět. Grazie, onorevole Lodfor. Cominciamo. <clears throat> No, děkuji. A nyní začneme se seznamem řečníků. Máme eh, na něm osm zájemců a abychom eh, dodržovali řečnický čas, tak vás žádám, abyste prosím hovořili velmi stručně a pouze minutu a půl. Takže na prvním písně pan Milan Mon, který byl již zpravodajem v AFETu v otázce transatlantických vztahů. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Je pro mne potěšení se s vámi dnes, dnes eh, setkat a já jsem měl tu příležitost uslyšet o tom, co jste říkali s panem předsedou Buskem. Eh, Parlament v březnu schválil zprávu, ve které se píše, že zprávy se Spojenými státy jsou ty nejdůležitější strategické vztahy Evropské unie. Společně s vámi jsem přesvědčen, že se těmito zprávami dále musíme zabývat a v posledních dvou letech se objevily tři faktory, které usnadňují eh, posílení těchto vztahů. Za prvé je tu eh, Obamova administrativa, která je pragmatičtější, je otevřenější multilateralismu. Pak je tu nová Evropská unie, to je ten druhý prvek, protože vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, mm, jsou tu nové instituce, Evropská unie je posílená. A obě dvě strany si uvědomují, že jde o novou situaci, nový scénář, jak jste o tom hovořili. Výzvy nejsou jen vojenského charakteru a nedají se řešit jen vojenskými aliancemi, jako třeba NATEM, ale především globálním partnerstvím, jako je EU a Spojené státy. Posílení těchto vztahů samozřejmě eh, vyplývá nejen z politické vůle obou států, je zapotřebí eh, se Eh, zaměřit také na to, že 27 členských států se musí domluvit na tom, že když budeme hovořit jedním hlasem, budeme hovořit jasněji a silněji. Abychom posílili tyto vztahy se Spojenými státy, zapotřebí mít i patřičné nástroje, jaké nám poskytuje Lisabonská smlouva. Máme tedy vysokou představitelku, máme stálého eh, předsedu Evropské unie a mm, Lisabonská smlouva přináší celou řadu dalších novinek. Možná se díváte příliš negativně na, na EU. Hmm, hovoří se o krizích na straně 11. já bych chtěl slyšet váš názor na to, co jsem řekl já. Děkuji, pane Miláne Moné. Kolegyně Gomez, minuta a půl. Prosím, držte čas. Uh, uh, Děkuji za vyjádření vašich názorů, které byly velmi podnětné váš druhý závěr, že členské státy to nezvládnou sami, tudíž ale mezivládní spolupráce tudíž nebude stačit eh, k tomu, abychom čelili těmto zodpovědnostem a opravdu to nám připomíná naší schopnost jednat, ať už se jedná o Řecko nebo cokoliv jiného v rámci stávající krize nebo při řešení dalších otázek, bychom společně se Spojenými státy mohli uspět. Třeba když se snažíme potírat eh, daňové ráje a tyto eh, jakési eh, přetrvávající kapsy zločinnosti. Opravdu je potřeba, aby Spojené státy akceptovaly multilaterální svět, ale i Evropská unie ho musí akceptovat a ty nástroje, které s tím souvisí, abychom místo G2 posílili eh, Spojené národy. A Evropská unie nic v rámci unie neudělala nic k tomu, aby vyvolala reformu Rady bezpečnosti OSN, která je nezbytná k účinnému multilateralismu. A poslední otázka se týká k vašeho prvního závěru. říkáte, že politická nezávislost nutně neznamená nebo nevyžaduje vojenskou nezávislost. Ale já z toho, co vidím v dnešním světě, si myslím, že by Evropská unie neměla ustupovat od budování vojenské síly. Ne samozřejmě e, s nesprávnými motivací, ale v zájmu ochrany práva na mezinárodní úrovni. Děkuji. Děkuji, paní Gomez. Jako další. Pan Nejc, minutu a půl. Uh, Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěla bych poděkovat eh, řečníkům k tomu, jak přispěli k našemu dalšímu přemýšlení o tak důležitém tématu, jako je utváření vztahů mezi Spojenými státy a Evropskou unii v této nové situaci. Samozřejmě je to takový zvláštní okamžik, protože instituce dobíhají ty staré, objevují se ty nové, je to takové přechodné období, bude vznikat eh, ta zahraniční služba Evropské unie, ještě ale nefunguje. Ale svět se nezastavil, svět běží dál, na nás nečeká. A nečeká na to, až my si vyřešíme veškeré problémy a tak dále. Ať se stane cokoliv, měli bychom situace využít co možná nejlépe a jednat s tím, co máme v ruce. Vidím, že i vy ve své zprávě hovoříte o tom, že bychom se kriticky měli na sebe zadívat. Především jsem přesvědčena, že jako Evropská unie potřebujeme to, co já bych ráda nazvala starou dobrou zahraniční politikou kdy se budeme snažit přispívat k řešení problémů spíš než tím, že budeme přednášet deklarace o problémech. Rétorika nám jde velmi dobře, ale mnohem hůř nám jde řešit problémy. To je určitě zapotřebí. Za druhé, a to je po moje druhá a poslední poznámka, a tím se musela vynaložit dlouhý čas, abych se tedy takto omluvila. Uh, při mnohostraném vyjednávání bychom si měli uvědomovat, že nestačí dosáhnout dohody mezi námi a pak přijít na konferenci, jako například do Kodaně, a myslet si, že každý půjde za námi. Jenom kvůli tomu, že my jsme se mezi sebou shodli. V Kodani se stalo to, že jsme eh, dramaticky podcenili eh, ten stav. Děkuji, pane předsedo, za trpělivost. Pan Lusing, jedna minuta a půl. Děkuji. Nejprve otázka k organizaci. Já vůbec nemám k dispozici tu zprávu a vidím jiné, jak z té zprávy citují. Ta zpráva je venku, dobře, děkuji. Opakovaně se tady hovořilo o tom rozporu politická nezávislost, vojenská nezávislost a já bych chtěla upozornit na to, že pokud jde o politickou nezávislost a o všechny ty související otázky, že to musíme vidět v souvislosti s novou strategií NATO. A kladu si otázku, jak například pokud jde o princip koncenzu v NATO, můžeme vůbec uvažovat o politické nezávislosti když se tím opravdu dostáváme nutně do politické závislosti. Potom ještě jedna otázka. Eh, Joseph Biden jednoznačně ukázal, že Washington je ochoten na mezinárodní úrovni dělat nějaké další kroky, udělat toho více, ale chce, aby partneři některé věci více zvážili. Přesně se to týká i toho, že by eventuálně bylo použito násilí, pokud všechno ostatní selže. To vše možná vede k tomu, že USA ustoupí ve své moci, pokud se EU bude více vojensky účastnit eh, zachování uspořádání světa. A já si kladu otázku, jestli nesou, tady nehrozí další militarizace EU. A potom tady byla otázka, eh, že členské státy málo investují do otázek bezpečnosti. Eh, členské státy s tím souhlasí. Často se hovoří o dvěch procentech HDP eh, a mě by zajímalo, jak vy vidíte tuto otázku, jak tyto rozpory se v Evropě utváří. Poslední dotaz a přejdeme k panu eh, profesorovi Padovského, který nás musí pak opustit. Minuta a půl. Paní Butikofe. Děkuji, pane předsedo. Spojené státy eh, mají prvního pacifistického prezidenta, který ve všem, co dělá, ukazuje jednu věc. Transatlantické partnerství eh, nesleduje nostalgicky, ale velice pragmaticky a eh, střídně. A já pochybuji o tom, že nostalgickým postojem Evropané změtí něco ve, v orientaci politiky USA nebo Eh, tedy jestli, že můžeme udělat něco s marginalizací. Transatlantické partnerství získá význam v tom případě, že obě strany udělají praktickou zkušenost s tím, že ve, svých, ve své angažovanosti i mimo Atlantik si můžou být na pomocni. A pochybnosti Spojených států na Evropě jsou to je té povahy, že ať děláte, co děláte, tak jsou to prohlášení, ale v praxi reálně toho neuděláte dostatek pro to, aby se opravdu něco změnilo. A tady k tomu, co tady zaznělo, a jsou to věci, které jsem možná špatně pochopil, ale mám otázku, jestli se opravdu musíme obávat, že USA, pokud budeme lépe spolupracovat, vnutí světu e, svůj řád. Já si myslím, že unilateralismus je dávno pase a když říkáte, že Západ nemá převzít vedení, tak mě by zajímalo, má být vůbec nějaké vedení a pak, když ano, tak kdo ho má převzít? Děkuji. Děkuji vám, pane Butikofere. Předám slovo panu předsedovi profesorovi Padovského aby posleze mohl odejít. Prosím. Já se vyjádřím k některým připomínkám a otázkám a Stevie Davignon se vyjádří k jiným. Jedna záležitost se týkala analýzy v této zprávě o rostoucí nedostatečnosti a neodpovídajícnosti kroků, které jsou založeny pouze na síle čl- národních států a v skutečnosti, že globalizace vytváří paradox, kdy eroze pravomocí států, které musí čelit klíčovým výzvám, zároveň často vedou k zabředávání do určitých svrchovaných eh, poloh a nálad. Tohle je něco, s čím se musí potýkat všechny státy světa, včetně, jak ukazuje poslední desetiletí, těch nejmocnějších a nejbohatších států světa, což jsou Spojený, Spojené státy. Tato analýza je jedním z klíčových prvků, na kterém staví celá logika této zprávy. Poslední řečník a také paní Gomez se vyslovili k nedostatečnosti Evropské unie jak pokud jde o kroky, které bylo možno přijmout na podporu reformy Rady bezpečnosti OSN, tak i v zájmu toho, abychom rozhodnějším způsobem řešili otázku obrany Evropy. To jsou otázky, které jsou vzájemně provázané a které jsou samozřejmě platné, a které zpráva zmiňuje v tom, že aby tyto nové přístupy byly proveditelné, musí Evropa jak si ošetřit řadu takových mm, nedodělávek a bodů, které nebyly dořešeny ve vlastní politice. je tu otázka všemocnosti a soběstačnosti. Jsou to dvě otázky, které se objevily v uplynulých desetiletích, které musí být napraveny a já s těmi poznámkami souhlasím. Myslím, že to by bylo z mé strany vše. Děkuji. Děkuji vám, pane profesore. ještě po všech eh, dalších dotazech předáme slovu doktorovi Davignonovi. Musím bohužel snížit na minutu řečnickou dobu tazatelů. Pan Kela má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Chci vám eh, poděkovat a chci vyjádřit obdiv nad tím, že tak prakticky jste se zaměřili na tak zásadní změnu ve světě. Vaše zpráva eh, je mm, prakticky důležitá, protože je také krátká a vy ukazujete, jak využít našich nevýhod v relativní, jako relativní výhodu v našich společných politikách, které ještě nejsou plně realizovány. Možná to, jak Schumann zavedl nadnárodní eh, dimenzi, by mělo být nyní převedeno na globalizovanou úroveň celého světa. Co se týče vztahu mezi Spojenými státy a Evropskou unii, už zde bylo řečeno, že to je jako Eh, vztah mezi eh, manželi, kteří jsou spolu už velmi dlouho. Ptám se, souhlasíte s návrhem ministra zahraničí, že bychom měli jít na nový akt solidarity mezi Spojenými státy a EU? a dořešit transatlantický trh. Děkuji vám, pane Kelame. Slovo má pan Thaler, jedna minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala vám. Děkuji. Děkuji oběma hostům za zprávu, která přichází v pravý čas. Spojené státy jsou opravdu velkou zemí, ale když to vezmeme z pohledu HDP, tak je Evropská unie o 30% větší zemí, dalo by se říci. Zajímalo by mě, co eh, soudíte o následujícím. Je střední východ o ním globálním, zásadním globálním problémem, kde by mohly Spojené státy a Evropa dělat víc než dosud? Mně přijde, že je to hlavní zdroj nestability ve světě a také hlavní zdroj protiamerických a protievropských pocitů. kde vnímáte nejlepší možnost dosažení eh, míru na Středním východě? Mohli bychom použít třeba síly na to, kde jsme spolu s Američany? Děkuji a na závěr vám Bálen, jedna minuta. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Jde o to, že když se podíváte na evropskou zahraniční politiku, jsou tu dva členské státy, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN. Mají e, své e, pozice, které se nebudou chtít vzdát. To musíme přijmout. A na Francouze a Brity se tak musíme dívat eh, a vedle tedy Evropská unie. Jak vy se díváte na tuto možnou spolupráci? A potom hovořilo se o vojenském zapojení. Moje osobní stanovisko je, že bez eh, síly, tvrdé síly, bez toho, že by Evropská unie například byla ochotná se eh, vyslat své jednotky do Afghánistány, tak nikdy nebudeme na stejné úrovni s našimi americkými eh, partnery. My jsme chápáni jako měkká síla. Co si o to myslíte? Grazie. Děkujeme za dotazy a předám slovo eh, panu doktoru Davignonovi. Měli bychom eh, diskuzi uzavřít do 16, 15, pane doktore. Děkuji. Jen co nejrychleji. Za prvé, k otázce, na kterou jsem byl dotázán, pokud jde o ty odrazové můstky. Tak co se tím snažíme říci? že určitá karikatura toho, jak můžeme být vnímáni spolu se Spojenými státy, je, že nejsme, že ta karikatura může být, že budeme prostě vnímáni jako někdo, kdo se jen snaží zamaskovat dominantní postavení. A to je spíš obava, to není cíl. Celá zpráva vychází právě z tohoto a řeší mnoho souvisejících otázek. Například, že mnohostranný svět vyžaduje i příspěvky od dalších stran. A vyžaduje, aby byly tyto příspěvky slyšeny nepřichází v úvahu žádný diktát. Protože není možný diktát, který eh, by zároveň dokázal eh, vyvolat i závazek ze strany těch dalších eh, subjektů. Když se podíváme na Kodaň, Kodaňská konference, ta by se vůbec nekonala bez přispění Evropské unie. Ovšem, kdybychom se podívali na to, co z toho vzejde, že by mělo být srovnatelné s tím, co jsme dělali vždy dřív, kolektivní dohoda s kolektivními závazky a hodnocením toho, jak tyto kolektivní závazky byly splněny. A v Kodani se ukázalo, že drtivá většina dalších zemí s tímto přístupem nesouhlasila. Chtěla jiný přístup, založený na vyjednávání o vlastních zájmech, kdy není akceptováno, že eh, mnohostrané forum je vůbec sprá- něčím správným. Čili možná přesvědčíme ostatní aktéry, aby se také vydali cestou této multilaterální metodiky, ale Podaří se to jedině tehdy, když oni sami přispějí k vytváření pravidel tohoto multilateralismu. A když nebudou jenom přejímat něco, co my vymyslíme, co se dělo po řadu let. Na to si musíme dát pozor. Takže určitá linie, která se vyne, červená linie, která se vyne celou, celou tou zprávou, je, že nikdo není v dnešní době 100 diktovat zbytku světa, co by měli dělat. Na straně druhé, bez určitého počtu pravidel nezvládneme mnohé problémy. Proto musíme vést diskusi o té platformě, o těch pravidlech, aby se to stalo. A cílem Evropy je, aby nebyla zatlačena na okraj, zároveň, aby ostatní američani hráli plnou roli a pokud se shodneme na cílech, které by měly být naším příspěvkem, ale zároveň ne nějakým naším závěrem, tak by to bylo velmi užitečné. Jinými slovy, neměli bychom být plaší ve vztahu se Spojenými státy, ale měli bychom se dohodnout na tom, o čem to má být – A ne to jenom nechat nějak probíhat, jako tomu bylo často v minulosti. Tím se dostávám k otázce, která byla položena eh, v otázce středního eh, nebo blízkého východu. Měly by um, Spojené státy a Evropa dělat více? Ano. Jednoznačně ano. Zatím je to tak, že Evropská unie významnou měrou přispívá k finanční pomoci palestincům, to je v pořádku, a Spojené státy se zase snaží přesvědčit Izraelce o nutnosti dosažení dohody. Ale jsou to dvě samostatné iniciativy. Nikdo nepoužívá tu páku, kterou by mohl mít ten druhý. Tudíž je potřeba více a také souhlasím s poznámkou, že důsledky pokračujícího zablokování na Středním východě vedou k rostoucí nepopulárnosti čehokoliv, co vzejde ze západu. Ať už je to právem či neprávem, jak všichni víte, vnímání je důležitější než realita. Proto ztrácíme vliv také na celou řadu dalších států, které znepokoje absence míru, vzhledem k tomu, jak je vnímáno toto rozdělení rolí. Je to proto velmi důležité. Paní Nec, my jsme to řekli velmi jasně v té zprávě, ačkoliv kvalita naší retoriky je velmi dobrá, nestačí to. Slovy nepřesvědčíme. Jedině činy můžeme přesvědčit a konkrétními výsledky. A nyní, když máme nástroje, které nám dává Lisabonská smlouva, nemáme už žádnou výmluvu. Nemůžeme říct, že bychom něco chtěli dělat, ale nejde to, protože k tomu nemáme nástroje. Teď nastal skutečně okamžik pravdy. Máme nástroje, co s nimi chceme udělat? Přičemž jejich platnost bude jen tak dobrá, jako cíle, které jimi budeme realizovat. To je tedy situace, v níž se nacházíme. Musíme se rozhodnout, co chceme či nechceme dělat. A proto nevyhnutelně. Účinnost znamená sdílení. Není možné hájit určitý postoj, který je pouze souhrnem postojů všech 27 členských států. To nebude žádná pozice, to bude prostě jenom směs a proto musí, nebo jakýsi inventář, seznam, musíme proto začít s naší diplomatickou aktivitou tak, aby část té metodiky, kterou používáme k dosahování výsledků v evropské oblasti, posloužila i v této oblasti vnějších vztahů. To znamená očekávat určité sdílení pravomocí, sdílení svrchovanosti protože ta mezivládní úroveň už nestačí. Nejde o to, že bychom se obávali unilaterálních kroků. Spíše určité jednostraného jednostranného nedostatku účinnosti. A e, to vytváří velkou nejistotu, velkou dvojznačnost ohledně toho, co chceme dosáhnout já se nebojím e, vzniku že jakékoliv G2 že by Spojené státy a Čína dospěly k nějakému dlouhotrvajícímu svazku. Ale bojím se, že když Evropané nebudou říkat, eh, co chtějí, co mohou akceptovat a co ne, eh, nebudou připraveni se k ničemu zavázat. A jenom abych, jenom na závěr, otázka eh, výdajů na obranu. My se snažíme v té zprávě říci toto. závislost na Spojených státech v bezpečnostní oblasti ještě neznamená, že musíme akceptovat politickou závislost. A pak další krok. Měli bychom vůbec akceptovat vojenskou závislost na Spojených státech? A my říkáme ne. Ale u takové zprávy musíte začít nej- ze stávající situace, z toho, z čeho vycházíme. A pak teprve říct, kam se chceme dostat. Když jenom řekneme, kam se chceme dostat, tak lidé jenom řeknou, no nejsme tam, tak se s tím nedá nic dělat. Že není to snadné. Ano, měli bychom. Není správné, abychom byli vojensky závislí. Tady došlo k pokroku. Před pěti lety by nikdo možná nevěřil, že třeba německé, eh, německá armáda bude nasazena v cizích zemích, že bude schopna se dostat mimo Atlantickou oblast, třeba do Afganistánu. Ještě na Balkánu je to diskutabilní, ale každopádně došlo k pokroku. Ne ještě dost, ale dost na to, abychom mohli vytvořit naší zprávu a abychom tam měli něco, co nejsou jenom iluze, ale co je dosažitelné je to koncepce, není to žádný popis toho, co bychom měli dělat v každém případě, ale je to obecný popis toho, proč v případě, že chceme eh, hrát roli v novém světě, tolik potřebujeme partnerství se Spojenými státy. Ovšem záleží na tom, jak toto partnerství bude zorganizováno. To se snažíme do této zprávy vtělit. Děkuji za podnětné dotazy. A stejně jako kolega, já musím říct, jak jsme vděční za to, že můžeme na toto téma hovořit. Děkuji, to bylo skutečně velice zajímavé setkání. A odpověď, nyní ta reakce od kolegů to jasně ukazuje. Já bych jen rád tedy schrnul pár slovy tuto zprávu, eh, která navrhuje, aby Evropa eh, nebyla závislá na NATO, aby měla svou eh, vojenskou službu, která bude schopna sledovat cíle EU. Evropská unie musí jednat s jedním názorem, který není jen souhrnem názorů 27, ale syntézou těchto názorů. Eh, skončila doba, eh, kdy Západ mohl rozhodovat za všechny ve smyslu, že Západem jsou míněny Spojené státy. Děkujeme tedy za tuto vaši návštěvu a my budeme pokračovat v naší další spolupráci. No ale teď přejdeme hned k hlasování. Ve výboru je to návrh rozhodnutí eh, parlamentu a rady o finanční pomoci Ukrajině. Já vám chci navrhnout eh, teď, abyste si vytáhli hlasovací karty elektronické a zasunuli je do přístrojů. Prosím, učiňte tak, abychom se připravili na hlasování. Pokud jste někdo zapomněl, zapomněl kartičku, tak chviličku počkáme, aby vám ji mohli přinést. No, ale budeme se muset, muset pustit do práce, to je pozměňovací návrh číslo jedna nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Budeme tedy hlasovat o pozměňovací návrhu 2. Kdo je pro? proti, přijat. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu. Chcete kontrolu? Dobře. Zkontrolujeme elektronicky hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 2. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh číslo 2. Ano, my ještě počkáme pár vteřin, říká pan předseda. Možná Amex a Visa tam nepůjdou, musíte si vzít hlasovací kartu. 60 hlasů, 38 pro, 16 proti a 6 se zdrželo, je tedy přijat. Odpadá. Desítka, hlasujeme o trojce, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. Pětka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Šest, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Sedm, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Osm, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Jedenáct, kdo je pro, Proti? Zdrželi se přijat. A nyní budeme hlasovat o návrhu rozhodnutí, a to elektronicky tedy. Zahajuji hlasování. 61 hlasů, 61 přítomných, 57 pro. Nikdo se nezdržel, eh, pardon, nikdo není proti, čtyři se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji a tímto končíme dnešní hlasování. Colleghi, torniamo nostri lavori. Vážení kolegové, vrátíme se zpět k práci na pořadu jednání. Máme tedy tu druhou diskuzi. Abbiamo la eh, Prosím, věnujte mi pozornost. Čeká nás zpráva kolegy Salafranky ohledně strategie Evropské unie pro vztahy s Latinskou Amerikou. První eh, výměna názorů se odehrála 4. října dva... Mm, eh, v roce 2009 a bude se hlasovat o pozměvacích návrzích. Eh, a proto já předám kolegovi Frankovi slovo a posleze kolegům, kteří se budou přát promluvit k tématu. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl předeslat. Sí, gracias, señor presidente. Eh, simplemente quisiera decir que he estudiado con todo detenimiento. Děkuji, pane předsedo. Velice pozorně jsem přeskoumal všech více než 100 různých pozměňovacích návrhů k mé zprávě a samozřejmě se pokusím všechny tyto pozměňovací návrhy sladit s tou celkovou filozofií této zprávy. Je to zpráva, která nezačíná od nuly, od eh, samého začátku, ale vycházíme z jiných usnesení, které Evropský parlament na toto téma schválil v minulosti před eh, pořádáním různých summitů. Mohu tedy také říci, že téměř všechny pozměňovací návrhy frakce SAD jsem odsouhlasil. Eh, někde zde byla také snaha vlastně jejich formulaci pozměnit tak, aby byla opravdu zachována ta základní filozofie. Eh, to stejné patří i, platí i pro ALDE tam jsem také téměř se vším souhlasil a jinak chci říct i ostatním, že ty pozměňovací návrhy, které mi připadají rozumné, samozřejmě zohledním a chci řešit ty logické otázky, eh, které posílí to vyznění té zprávy. Některé ty pozměňovací návrhy bych tady rád ještě konkrétně probral. Částečně byly předkládány k různým omezením, naší práci. Kolegové tady zmínili určité obavy, které se týkají lidských práv nebo různé pohnutky pro regionální strategie, rovné příležitosti, sociální spravedlnost. Tam jsem k tomu předkládal vlastní pozměňovací návrhy, a dostalo se to tam vlastně tímto způsobem, no, anebo jinými pozměňovacími návrhy kolegyní a kolegů. A já bych se teď zaměřil na tři nejdůležitější věci. Za prvé, přeskum aspektů, které souvisí s dohodou EU s Kolumbií a s Peru. Technická jednání v této věci již byla uzavřena a já bych k tomu jen dodal, že eh, jsem s panem Stínovým zpravodajem, s paní Weber, eh, z liberální strany, s nimi jsem tedy jednal, stejně tak se eh, zástupcem zelených. Oni mi ovšem sdělili, že zatím ještě nemohou definitivně předložit svá stanoviska nebo pozice a proto jsme se dohodli, že se shodneme na tom, co jsme vlastně už měli v eh, rámci dohody Albertíny, nebo to znamená, že také s ohledem na vysokou zástupkyni to musíme také upravit, tam jde o, o rovnost příležitostí. A potom je tam ještě jedno téma, které ovšem asi tady nebude se setkávat se shodným názorem, s velkou schodou, asi to bude spíše rozporuplná otázka, jde o eh, veřejně právní nadaci, která by měla být zřízena. A já jsem spíše pro, ovšem jsou tady jiní, kteří by chtěli jinou formu. A abychom tady neměli problém, tak bych byl ochoten předložit nějaké kompromisní návrhy. To znamená, eh, upozorníme tam na vytvoření eh, této nadace, ale nebudeme popisovat blíže její formu, to tam zmiňovat nebudeme. Kolegyně a kolegové bez pochyby pochopí, že když zpravodaj hovoří o tom, že vítá sdělení komise, že bez pochyby se objeví nějaká frakce, která bude chtít opak, to znamená litovat předložení takového prohlášení. Ale pokud jde o mě, tak já se vždy snažím spolupracovat se všemi stranami a ještě jednou tady zopakuji, že jsem ochoten výjít všem vstříc, tak abychom mohli celý text v pořádku odhlasovat a abychom dosáhli co nejširšího koncenzu. Já si myslím, že ta cesta k tomu už je víceméně vytyčená a paní Lunáček za zelené, eh, stínová zpravodajka, tak ta mi řekla, že ještě neměla dostatek času na to, aby kompromisní pozměňovací návrhy proskoumala, ale já jsem ochoten se s ní ještě sejít, celou věc probrat, odstranit všechny pochybnosti a učním vše, co bude v mých silách, abych ji informoval o zprávě eh, k tomu strategickému partnerství, takže jsem ochoten k tomu maximálně přispět. Děkuji. Děkuji kolegovi Salafrankovi. A hned eh, dám slovo kolegovi Menendezovi del Valle, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já samozřejmě už jsem eh, poděkoval zpravodaji, máme dlouhodobou zkušenost s těmito tématy. A nebudu teď hovořit eh, o ničem novém ohledně mých pozměňovacích návrhů, protože už byly pokryty. Jenom bych chtěl připomenout všem přítomným kolegům, že tato zpráva je součástí úsilí našeho výboru a našeho parlamentu Jde nám o to, abychom zviditelnili den ode dne eh, téma Latinské Ameriky a té strategie biregionální. Abychom o tom eh, eh, sdělili se možná nejvíce národním vládám. Je zapotřebí, abychom v našem úsilí pokračovali, protože zdaleka ne všechny vlády a ne veškerá evropská veřejnost je dostatečně informována o realitě v Latinské Americe. A neuvědomují si ani dosah některých eh, problémů Latinské Ameriky. S nutným příspěvkem Evropské unie nejen, že by tyto problémy byly vyřešeny, ale naopak by se staly i příležitostí pro obě dvě strany. Podle mne je to další důvod k tomu, aby Evropská unie a veřejné mínění v Evropské unii více se věnovalo Evro- eh, Latinské Americe, ať už to je z kulturních, dějiných hodnot, eh, ku našim společným hodnotám. Musíme uznat, že není žádný jiný světový region, který by byl tak ochoten spolupracovat s Evropskou unii, jako je právě Latinská Amerika. Děkuji. Kolegyně Dženáko. Děkuji. předsedo. Chci také poblahopřát zpravodaji, který je expertem, který se hluboce zabýval našimi vztahy s Latinskou Amerikou. Zpráva hovoří sama za sebe. A je velice kvalitní. Nechci vás připravit o mnoho času. Ani jsem nepředložila pozměňovací návrhy. Ovšem, otázka kulturních vztahů je nesmírně důležitá ve stazích s Latinskou Amerikou a mně se zdá, že se jí nedostalo eh, dostatečné pozornosti v této zprávě. Měli bychom zhodnotit, kde, jak si stojíme a myslím si, že by přeci jen zpravodaj měl do zprávy zařadit aspoň prostřednictvím nějakého pozměňovacího návrhu něco k této kulturní stránce. Protože když se podíváme na 80. léta, kdy jsem byla tady v parlamentu, tak to ještě v některých těchto státech vládly diktatury. A bylo nutné změnit politický systém, aby se transformovaly v demokracie. Nyní vztahy s Latinskou Amerikou jsou mnohem širší a přesahují do mnoha různých oblastí a jak řekl, jak bylo řečeno, teď posledně není žádné místo na světě, které by nám bylo z hlediska kultury a civilizačního okruhu a hodnot bližší než Latinská Amerika. Máme hodně společného a měli bychom kulturním společným rysům věnovat větší pozornost. Děkuji, kolega Tanok má slovo. okay. Um, Děkuji. Blahopřeji panu Salafrankovi k jeho ucelené zprávě, kterou jsem si zemem přečetl. A máme vel, měli, by, měli jsme velmi dlouhý seznam pozměňovacích návrhů. Je důležité, abychom zde v parlamentu a vůbec Evropské unie dali stranou tě, ten strategický vztah, který musíme mít s Latinskou Amerikou, zvláště vzhledem k rozšíření, to představuje velkou výzvu, představují velkou výzvu vztahy s jinými eh, oblastmi, třeba Čínou, Ruskem, ale nesmíme zapomínat ani na Latinskou Ameriku, které se věnovala větší pozornost v 80. a 90. letech před rozšířením, ale je to strategická oblast světa a tudíž nesmíme se zaměřovat ani v této oblasti jenom na Brazílii a Mexiko, ale i na e, další jako Kolumbie, Chile a Argentína. Jejichž dynamiku musíme vedlivě sledovat. Důležité je také to, abychom podporovali lepší e, politické a ekonomické vztahy s kontinentem a musíme odolávat tlakům v tomto parlamentu, které usilují o zastavení dohod o volném obchodu, zvláště s Kolumbií, na základě, které jsou pochybné, eh, údajně na základě porušování lidských práv vládou. Moje frakce ECR akceptuje, že máme skutečně společnou kulturu a společné eh, hodnoty s Latinskou Amerikou a musíme usilovat o snahu o to, abychom chránili parlamentní, často ještě křehkou parlamentní demokracii v těchto zemích. A já jsem si vědom například čávezmu ve Venezuele, kdy v podstatě čávisté spolupracují s kastrovým režimem na Kubě, snaží se exportovat tuto formu vlády i do dalších zemí, které jsou pluralistickými demokraciemi. A Chtěli by uvalit totalitní režim sovětského typu eh, v těchto zemích. A to je něco, čemu, proti čemu se silně stavíme. Mám problém také s některými pozměňovacími návrhy, které se snaží přistěhovalectví z Latinské Ameriky a tato práva emigrantů pozvednout něco, co by se mělo řešit na multilaterální evropské úrovni v některých členských státech, jako třeba v mém, jakákoliv politika otevřených dveří ze strany Evropské unie, která by byla uvalována na členské státy, bude považována za nepřijatelnou a mm, pouze by vyvolala větší nepřátelství vůči Evropské unii a více popularity e, krajně pravicových stran. Proto budeme e, hlasovat proti většině těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji. Jako další Kolega Weber. I on je stínový zpravodaj za ALDE, prosím. Uh, Děkuji. Především si poblahopřát zpravodaji. Je to dobrá zpráva, kompletní a my musíme brát v úvahu, že to bylo více než 120 pozměňovacích návrhů předložených k této zprávě má tedy velké rozměry, je není snadné pracovat s tolika pozměňovacími návrhy. Jedná se o zprávu o strategii EU eh, e pro vztahy s Latinskou Amerikou. Jedná se tedy o pozměňovací návrhy, které se zabývají mnoha detaily ohledně takovýchto strategií. A příliš eh, velké detaily by ale neměly být eh, přijímány v tomto dokumentu. Ohledně liberálních hodnot můžeme říct, že podporujeme lidská práva, rovná, rovnost práv. Také se chci zmínit o tom, že ze srdce podporujeme filozofii Evropské unie zaměřenou na regionální přístup na vyjednávání v rámci Eh, regionu. Nechceme izolovat žádnou zemi, nechat ji stranou, protože pak, eh, když dojde k něčemu v jedné zemi, tak eh, by bylo třeba, aby všechny země chtěly vyjednávat z EU. Evropská unie by se měla více zaměřit na to, co se děje v Latinské Americe, a například u tak citlivé otázky, jako je migrace. Jsou tu eh, prohlášení eh, z jihu kontinentu žádající o speciální politiku mm, migrace do Evropské unie. Mm, na druhé straně u Latinské Ameriky tu není něco, co by se dalo přímo nazvat politikou zavřených dveří, ale eh, tato zpráva se na nic podobného nezaměřuje. Jde nám o lepší vzdělávání v Latinské Americe, slušné životní podmínky, zaměstnanost. A pak, pokud toto všechno bude splněno, tak eh, tolik tamních lidí nebude chtít se přistěhovat do Evropské unie. A ještě jednou chci zdůraznit, eh, že jak se zpravodajem, tak se socialistickou skupinou se velice dobře spolupracovali. Předsedající kolegyně Lunáček jako další za zelené stínová zpravodajka señor presidente. yo quiero empezar con un punto que en el procedimiento. Děkuji, ráda bych začala jednou věcí. Je to k postupu, k tomu, jak se projednává tato zpráva, pozměňovací návrhy a teprve potom se dostanu k samotné podstatě. Už téměř rok jsem poslankyní, v Evropském parlamentu, deset let jsem byla v Rakouském parlamentu a tam jsem také vypracovala celou řadu stanovisek a tady jsem vycházela z toho, že pan zpravodaj Sala Franka se nebude zabývat pouze těmi dvěmi uh, velkými frakcemi, ale že vlastně vyjde vstříc i zeleným. Ale tak se nestalo. A to bych tady chtěla veřejně vyslovit. Velice toho lituji. Včera jsem sama se chopila iniciativy, obrátila jsem se na něj a ptala jsem se ho, co se stane s pozměňovacími návrhy, jak to bude dále probíhat. Kompromisní návrhy eh, jsem dostala vlastně Eh, dost pozdě a já bych byla velice ráda, kdyby jsem se předtím mohla setkat s panem Salafrankou a společně s ním zjistit, jak bychom se mohli shodnout. A ne, že teď mám jenom velmi krátký čas na to se s ním dohodnout. To se mi nelíbí, lituji toho a chtěla jsem to tady otevřeně zmínit protože pokud jde o zelené a pokud jde také o můj vlastní náhled na věc, vztahy mezi Evropskou unii, Latinskou Amerikou a Karibskou oblastí jsou velice důležité. Já osobně už se po desetiletí zabývám latinskoamerickými zeměmi, tedy eh, prostřednictvím různých nevládních organizací a tak dále. To téma mi leží opravdu na srdci a je mi líto, že tady nebylo zohledněno celé politické spektrum Evropského parlamentu, co nejširší spektrum, nejenom názor těch frakcí, eh, které tady představují většinu. Ano, souhlasím s tím, jsou většinové, ale nezastupují všechny, takže já bych chtěla požádat o to, aby v budoucích diskuzích byly zohledněny opravdu všechny politické skupiny. Takže to bych řekla úvodem a teď k konkrétním připomínkám. Myslím si, že je dobré, že pan Salafranka do toho zahrnul některá témata, eh, kde jsme předložili určité podněty, například eh, Charta základních práv, používání násilí na ženách, eh, to je velice důležité potírat, a nebo potom určitá bestrestnost, v některých latinskoamerických zemích, potom důsledky klimatických změn. To teď z toho textu vyplývá výrazně, než to původně bylo plánováno, a to je dobré. Byli bychom samozřejmě rádi, kdybychom nalezli více kompromisů, ale teď jsem se podívala na ty první kompromisní návrhy a toto je můj názor. Jak říkám, je tady ještě několik věcí, které lituji, kterých lituji, ale možná, že se ještě domluvíme. Je tady hlavně jedna věc, kde bychom rádi hovořili o obnovitelných energetických strojích, eh, ale kritizujeme některé velké eh, vodní elektrárny, které jsou plánovány v některých latinskoamerických zemích. Víme z Evropy nebo z různých jiných příkladů, že jsou škodlivé pro životní prostředí a vlastně i pro obyvatele, kteří tam žijí. Takže tady o tom by se mělo diskutovat. Zda takové vodní elektrárny opravdu budovat nebo ne. A tady se teď hovoří o e, zdrojích energie, které méně ohrožují životní prostředí e, a ne o obnovitelných energetických zdrojích. Možná je to drobnost, ale víme, že ti, kteří například prosazují jadernou energii a tvrdí, že to je e, čistá energie, se schovávají právě za toto prohlášení méně znečišťující zdroj energie. A jaderná energie, to je problematická věc. Možná to přispívá ke snížení emisí, ale přeci jen je to velmi škodlivé pro životní prostředí. Další důležitá věc, a tady bych vám chtěla položit otázku, pane Salafranco, protože v našem rozhovoru jste prohlásil, že byste byl proto, abychom tady eh, dali eh, Eh, otázku na vraždu žen v Guatemala, v Mexiku a tak dále, že byste to tam chtěl vložit, ale já to tam nevidím, takže proto se vás stáži. Zapracoval jste to někde v textu pod nějakým bodem? A potom otázka, která je pro nás, pro zelené, opravdu velice problematická. Týká se to čísla 16, kde je zmínka o dohodě o partnerství mezi EU a státy Mercosuru před summitem v Madridu. A já si myslím, že nejenom z naší politické skupiny tady zazněla kritika, ozvali se i jiní v tom smyslu, eh, že vlastně je tam problematická vláda v Hondurasu a my bychom neměli jednat s s pochybněnou vládou, která vzešla z pochybných voleb. A my s nimi jednáme, tak abychom měli asociační dohodu eh, s tímto regionem. A potom další poznámka. Pan Salafranka uvádí, že Obchodní dohoda mezi Evropskou unii a manským společenstvím byla uzavřena uspokojivým způsobem. Tam jde o Kolumbii a Peru a my si myslíme, že bychom tam měli k tomu dodat, že litujeme toho, že nebylo možné dojednat asociační nebo dohodu o předrušení s celým anským společenským stvím, Takže to by bylo vše a já velice doufám, že budeme i dále moci o tomto jednat. Vím, že zítra ráno se bude hlasovat, ale já přeci jen doufám, že alespoň v budoucnosti se nám podaří zohlednit veškeré politické skupiny, všechny jejich myšlenky, eh, tak, abychom zlepšili tyto vztahy. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Jako další Willy Mayer, to je nový zpravodaj, prosím. Děkuji. V první řadě chci paní Salafranka říct si, že jsem teprve teď obdržel kompromisní návrhy, tudíž je těžké se k ním nějak vyjádřit. Chci ovšem eh, ke zprávě říci, že podle mě pan Salafranka odvedl vynikající úsilí k tomu, aby se vyhnul těm nejvíce sporným oblastem, ne ani tak v tomto parlamentu, ale spíše jsou to oblasti konfliktní eh, z hlediska nebo z perspektivy latinskoamerických a karibských zemí. Existuje inteligentní způsob řešení, a to zbavit se toho um, obsesivního názoru, že všechno jednání musí vést k dohodě o volném obchodu mně se zdá, že nyní se to zatím řešilo tak, že se to prostě přehlíželo tím, že se necházelo, nezacházelo do podrobností. Evropská unie by rozhodně ale neměla poučovat ostatní o tom, jak postupovat v regionální integraci. V rámci Eurolac jsem toho byl svědkem a hodně jsem tím trpěl protože my se opravdu snažíme poučovat svět o tom, jak se věci mají správně dělat. Dokonce máme odvahu říkat po našim latinskoamerickým partnerům, jak se mají integrovat. A tím pak vznikají eh, různé ad hoc situace ve vztazích, které by jinak měly být strategické. Já jsem například říkal, že když čelíme kritice, třeba pokud jde o, nebo když je, existuje kritika třeba vojenských eh, výdajů, tak eh, si musíme uvědomit, že stěží lze, si lze stěžovat na mm, jejich vojenské výdaje, když Evropská unie vynakládá na obranu osmkrát víc? Kdybych byl latinskoamerický eh, nebo karibský stát a byl bych kritizován, tak bych řekl, podívejte se na sebe. Chcete-li nás poučovat, tak se, tak se nejdřív zameďte před vlastním Prahem. Protože vy e, nám říkáte, že děláme co špatně a sami řešíte svoje problémy se zbraněmi hromadného ničení a podobně. Nemůžeme to jen tak přecházet povrchně třeba v případě eh, dohody s Kolumbií. Protože v politickém dialogu, kdy státy jako Kolumbie zabíjí eh, odborové předáky, kdy byl nalezen masový hrob eh, s tisíci obětmi, kdy vláda má paramilitární síly a je obviněna z korupce. Nemůžeme to jen tak tiše přehlížet. Někteří um, poslanci mají dvojí standard, když jde o lidská práva, ale já s tím nesouhlasím. Musíme to vnímat jako velmi citlivou záležitost a uvědomit si třeba jaké jsou eh, dopady legislativních voleb Hondurasu, jaké jsou eh, dopady vojenského eh, převratu, že to vedlo k obětem a snahy eh, ke snahám legitimizovat novou vládu, přestože vzešla z vojenského převratu. Jak jsem řekl již na začátku, existují značné obavy v Latinské Americe a Karibiku. Když mluvíme o obchodě a snažíme se z toho pokaždé udělat eh, dohodu o volném obchodu. Já si cením úsilí pana Salafranky, vyhnout se tomuto dile dilematu a u některých zemí jako, zemí, jako je Ekvádor, kdy se třeba v jejich ústavě dokonce zakázalo ústavním způsobem podepisování dohod o volném obchodu na základě špatných předchozích zkušeností. Naše frakce tudíž bere na vědomí úsilí pana Salafranky zabránit vzniku nové zprávy s, s těmi potížemi, které byly, e, zatěžovaly předchozí. To kvitujeme s potěšením, ale náš pohled na vztah s latinskoamerickými státy je jiný. Chceme, aby to byla oblast, e, která nejenom, že je demilitarizovaná, ale která e, hájí práva pracujících, zahrnování integraci domorodých obyvatel a usnadňování mileniových cílů. Chceme alternativní přístup. Ovšem naše skupina si cení odvedeného úsilí. A závěrem. Když vedeme bilaterální jednání s latinskoamerickými a karibskými státy o imigraci a směrnici o navracení, což je eh, taková směrnice, která je eh, kritizovaná často protože Evropská unie klade požadavky, eh, ale přitom z eh, přistěhovalců děláme zločince a zavíráme je do vězení až na 18 měsíců. Já myslím, že latinskoameričtí a karibští partneři budou i nadále požadovat zrušení této směrnice. Poslední dva příspěvky, nejdříve tedy zástupce Evropské komise, než promluví zástupce Evropské komise ještě eh, Muněs a Angurakis. Prosím, kolegyně mm, Angurakis. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat panu Salafrankovi a stínovým zpravodajům za vypracování zprávy i kompromisních návrhů. Je to vyvážená zpráva, dobře e, ukazuje, jak má vypadat strategie vztahu mezi EU a Latinskou Amerikou. Nemohla jsem přeskoumat ještě pozměňovací návrhy kompromisní, a proto bych chtěla zítra přednést ústní pozměňovací návrh ještě tedy před hlasováním. Chci se zmínit o Chile. A ah, ono už to tam je, výborně. Děkuji tedy za to, že jste začlenili eh, zemětřesení v Chile. Politika Evropské unie musí brát v úvahu také snahy o rekonstrukci, o znovu obnovení eh, v Chile. Pak je tu otázka Kolumbia Peru. Právě dnes jsme obdrželi sdělení, oficiální sdělení eh, Mezinárodní organizace práce ohledně respektování eh, pracovních práv. Bereme v úvahu pokrok, k němuž došlo, a to, co nám tady sdělila Mezinárodní organizace práce, eh, neboli o těchto pokrocích není pochyb z Evropského parlamentu bychom se tedy podle toho měli vyjádřit. Děkuji vám. Kolega Angorakis jako poslední. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα το συντομότερο δυνατόν να επισημάνω τα... Děkuji. Pane předsedo, chtěl bych velmi stručně zmínit následující věci a Hovořím tady jakožto zástupce komunistické strany. Zpráva pana Franky se vydává dvěma směry, které nám příliš nevyhovují. Jednak se to týká určité v úvozovkách privatizace zpráv Evropské unie o Latinské Ameriky, protože, omluvte mě za tento výraz, ale proč se tady nehovoří o agentuře, která tedy hovoří se tady o agentuře, která to bude sledovat, tyto vztahy, bude napůl soukromá, bude financována podniky. A samozřejmě všichni víme, že ten, kdo platí, ten potom také získává kontrolu. Mohli bychom tady mít třeba sekretariát, který by mohl sledovat uh, realizaci tohoto úsilí. Já nevím, jestli tady musíme mít tento typ agentury a potom je tady určitá militarizace vztahu s Latinskou Amerikou, protože všechno, co je uvedeno v těch článcích, které se týkají nastolení vztahů, a já to hledám, je to myslím článek 11, a hovoří se tady o té potřebě čelit společné hrozbě a my všichni víme, jak Evropská unie prezentuje tyto hrozby. Ehm, víme, že pokud jde o Ameri- Latinskou Ameriku, tak tam e, USA má velký vliv, mají tam nejrůznější základny v Kolumbii a hm, zkrátka jinde. A, takže zkrátka je tady ten vliv, víme, jaká je politika Spojených států a Není možné řešit tyto otázky, aniž bychom zmínili nepřijatelnou pozici Evropské unie vůči Kubě. Dokud to budeme mít tuto pozici, no to je samozřejmě jedna věc, ale vliv Kuby v Latinské Americe stále roste a pozice Evropské unie bude stále méně udržitelná. A potom je tady také otázka imigrace. Není možné to řešit tímto způsobem. Musíme nějakým způsobem legalizovat imigranty a buď bude mít, mít rovný přístup k zemím Latinské Ameriky, anebo ty vztahy zkrátka se nebudou rozvíjet. Tady se hovoří o tom, že je potřeba eh, podporovat politiky s různou geometrií, ale to jsou věci, které my zkrátka podpořit nemůžeme. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Castro Castillo za Evropskou komisi. Děkuji vám, pane předsedo. Především se chci připojit jako zástupce Evropské komise k blahopřání panu Salafrankovi za eh, vykonané úsilí, v něm se snaží nalézt kompromisní řešení v mnoha bodech, které byly zmíněny v této eh, diskuzi. Opět Evropský parlament eh, zásadním způsobem přispívá k posílení vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou, zásadním způsobem přispívá k tomu, aby Latinská Amerika byla lépe známa jak vládám, tak občanům Evropské unie. To zde již bylo vyřčeno. Jedná se o dva regiony, Evropskou unii a Latinskou Ameriku, které dohromady přesahují 10 miliard obyvatel, jsou třetino, to je třetina eh, zemí, které jsou součástí OSN a je tedy zásadně důležité udržovat vztahy s Latinskou Amerikou. O tomto směru naší politiky se hodně hovořilo. Hovořilo se o společných hodnotách, společných dějinách s Latinskou Amerikou, společné kultuře. A to je Eh, také téma, které lze využívat při jednání s Latinskou Amerikou. Eh, teď několik konkrétních poznámek k tématu regionální integrace a k tématu eh, postupů, které byly zahájeny. Především se jedná o politický postup, který byl zahájen, ale ještě neskončil. Před dvěma týdny došlo ke schůzce, která byla velice konstruktivní. Účastnili se jí čtyři členové andského společenství. Ekvádor požádal o možnost připojení eh, k vyjednavacímu procesu poté, co skončí technické kolo vyjednávání s Kolumbií a Peru. A já bych chtěl zdůraznit, že schůze, které se konají se zástupci Střední Ameriky, se také vedou se zástupci Hondurasu a s podporou eh, zemí z celého regionu. Zítra bude příležitost hovořit také o zemětřesení v Chile. Já jsem zodpovědný také za vztahy s Chile. A pokud tato zpráva může také vyslat eh, sdělení, že jsme solidární s Chile, bude to velice dobré. Předsedající, děkuji a na závěr ještě pan Celafranka, zpravodaj. A já vám blahopřeji, pane Salafranko, k vynikající práci. Děkuji vám, pane předsedající, říká pan Salafranka. Chtěl bych eh, říci všem kolegům, že jim děkuji za pozitivní a konstruktivní tón této e, rozpravy, protože právě o to jde, jak už e, říkal pan Meyer, když máme podnítit k strategickým vztahům, jako jsou vztahy mezi Evropská unie a Latinská Amerika, musíme být dostatečně daleko zrací, abychom ponechali stranou aspekty, které nás oddělují tento parlament samozřejmě má své vlastní ideologie, takže jsou to i prvky, kterými se lišíme, ale musíme být eh, dostatečně inteligentní na to, abychom eh, odložili stranou naše rozdíly a řešili společně problémy. Už eh, nějakou dobu se věnuji zprávám, vypracovávám zprávy zde v parlamentu a vždy jsem byl přesvědčen, že je lepší vycházet z nějakého konsolidovaného základu, než e, začínat z ničeho. Například e, využívám e, toho, co řekl kolega Haury ve své zprávě o Mexiku a já mohu se stotožnit s mnoha jeho tvrzeními, nebo e, z, ze slovy paní De Kaiser, která připravila dopis ohledně Latinské Ameriky. Takže to vše je pak sou, součástí um, práce v Evropském parlamentu. A ještě jsem chtěl reagovat na některé vyslovené obavy. E, děkuji za komentáře paní Ženáku. Ptá se, proč jsme nechtěli začlenit ústní pozměňovací návrh, eh, proč není čas eh, na nějaké další návrhy, eh, abychom posílili kulturní rozměr tohoto zdržení Škoda, že jste nepředložila písemný pozměňovací návrh do uvedené lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů. Já se budu snažit tedy zareagovat na vaše obavy. K tomu, co říkala paní Lňáček, která uvedla, že eh, nesouhlasí s tím, že jsem diskriminoval zelené, toho jsem dalek. Já mohu říct, a to potvrdil konec konců i pan Majer jako svědek, že jsem se snažil dosáhnout maximálního možného koncensu eh, podle mne um, snažit se uh, obejít nějaké politické skupiny je to nejhorší, co se dá udělat. Já si myslím, že je třeba brát v úvahu pozměňovací návrhy ze všech politických skupin. Ale pokud přijmeme pozměňovací návrhy tak, jak přijdou, tak nám z toho vznikne e, směska Eh, všeho možného. My přece musíme produkovat eh, zprávy, které mají určitou hodnotu, určitou kvalitu. Nemůžeme se zesměšnit před eh, občany. Já samozřejmě mohu přijmout jako zpravodaj určitou jednomyslnost, ale musím se držet jistých pravidel. Kompromisní pozměňovací návrhy byly uzavřeny až dnešní dopoledne s dalšími stínovými zpravodaji, s dalšími politickými skupinami, na které já jsem se obracel a oni se obraceli na mě a já jsem vždy byl ochotný e, přijímat e, vaše návrhy nebo vaše připomínky. Snažil jsem se tedy zohlednit většinu pozměňovacích návrhů i za vaši politickou skupinu, jak jste sama konstatovala. Co se týče méně znečišťujících technologií, připadá mi to rozumné, nebo 64, když v tom pozměňovacím návrhu 64 píšete o elektrických megaprojektech, tak upřímně vzato musíme hovořit odpovídajícím způsobem, třeba že chceme vyjádřit určitou obavu. A proto já jsem navrhnul méně znečišťující eh, technologie. Eh, co se týče masové vraždy žen, tomu se, eh, na to se používá Eh, takový zvláštní eh, výraz, na který nevím, jestli je správně ekvivalent ve všech jazycích. Já se pokusím znovu přečíst ten pozměňovací návrh. Boj proti násilí na ženách, především eh, vražení žen, je extrémním projevem diskriminace žen a tento boj je základním stavebním prvkem našich vztahů. Já jsem ochoten se vyslovit k těmto vraždám, ale prohlásit, že to je zrovna ten základní stavební kámen, mi připadá až přehnané. Můžeme tedy přijmout třeba, že v rámci strategické spolupráce zmíněné instituce podporují politiku prevence a ochrany eh, na žen eh, v boji násilí na ženách proti násilí na ženách. Je tedy třeba předejít tomu, aby se na nás dívali jako na eh, paternalistické eh, partnery i u těch vojenských aspektů. Musíme si dávat eh, pozor na to, jak řešíme situaci my sami, protože ehm, za Latinskou Ameriku je zodpovědná vojenská Latinská Amerika. My si musíme zamést před vlastním Prahem. Jde ale jen o to, abychom abychom neměli příliš, nezaujali příliš paternalistický tón v tomto textu. Ještě k paní Oluňáček ohledně toho článku o e, vyjednávání. E, řídil jsem se textem přijatým plenárním zasedáním u zprávy Albertíny, což byl taková terminologie, která bere na vědomí, že došlo k uzavření dohod, technických dohod ale zůstávají ještě otevřené politické aspekty. Eh, tento pozměňovací návrh kolegů socialistů byl přijat všeobecným koncenzem a já nevím, proč teď bychom tento koncens měli opustit a vymýšlet nějaké jiné formulace. Ještě panu Mayerovi bych rád sdělil, že negativní hodnocení dohody s Kolumbií, Kolumbií je téma, Eh, které rozděluje parlament. Kolumbie má systém všeobecných preferencí, my s nimi vedeme politiku spolupráce a byl by trest eh, tamních obyvatel, eh, kdybychom kdybychom tuto dohodu pozastavili jenom proto, že u ní dochází k nějakým strašným zločinům. Paní Luňaček, opět Ehm, kompromisní návrh. Doufám, že ehm, bude schůdný, protože já jsem musel pojednávat o všech andských zemích. Jsou určité země v Andách, které ehm, dohodu o přidružení čtvrté generace mohou plně provádět. Já nemám žádný problém s tím, že bych se zmínil o těchto slovech, neboli um, o tom, že lze uzavřít dohody podobného typu. Ještě pan, pan Angurakis. Já jsem četl článek 11, ve kterém se píše o dohodě o míru a bezpečnosti na základě charty OSN a do Eh, základní strategii a hlavních směrů má být začleněno i boj proti společným hrozbám. A já tu tedy nevidím žádnou militarizaci. Jedná se o zprávu, kterou psala paní De Kaiser a nemyslím si, že by ji někdo mohl podezřívat z toho, že by eh, chtěla militarizaci dané oblasti. Myslím si, že její zpráva je velice smysluplná. Co se imigrace týče, to je skutečně citlivé téma. Má celou řadu závažných eh, háčků. Eh, píše se tam o aktivní populaci, eh, která je velice eh, početná v Latinské Americe, zatímco u nás je starší populace, takže bychom měli eh, se snažit najít nějaké přemostovací řešení eh, které by nám pomáhalo řešit situaci v rámci zákona. Politika návratu mm, přistěhovalců nebo imigrantů je složitá otázka. Snažili jsme se vysvětlit poslancům, jaké důvody vedly ke schválení těchto norem. Vzpomínám si na slyšení s komisí, s paní komisařkou Ferrer-Waldner, kdy se snažila vysvětlit zásady, eh, jimiž se řídí tyto normy. Zítra bych chtěla říct ještě, pane předsedající, že budeme hlasovat. Eh, Doposud jsme se velice snažili zohlednit eh, to, co je důležité pro jednotlivé kolegy. Snažili jsme se vytvořit eh, stanoviska, která by mohla být schůdná pro nejširší počet poslanců. Budu se snažit ještě zašlenit slova paní Luňáček, eh, pokud to tedy půjde zašlenit do eh, zprávy s ohledem na jejího ducha. A Prosím vás, abyste chápali, že při vyjednávání není důležitý jen zpravodaj, ale také všichni, kdo se účastní rozpravy. A děkuji vám teď za pozornost. Děkuji vám, kolego Salafranko, a ještě chci připomenout, že zítra se bude hlasovat elektronicky o 9 ráno. Proto vás prosím, abyste všichni měli připravené elektronické hlasovací karty. A teď bych rád přešel k dalšímu bodu na pořadu jednání jímž jsou institucionální aspekty přistoupení Evropské unie k Evropské chartě lidských práv a základních svobod. Předávám slovo panu Predovi, aby nám osvětlil celý tento návrh stanoviska a také pozměňovací návrhy, které mu byly předloženy. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve několik slov úvodem. Všichni víte, že podle článku 6.2 otázka přístupu Evropské unie k úmluvě je následující. V tom uvedeném článku je totiž uvedeno, že Evropská unie přistupuje k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Toto přistoupení je také jednou z priorit španělského předsednictví, také v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Pokud jde o Radu Evropy, tak eh, protokol číslo 14, po té, co to bylo eh, koncem eh, ledna schváleno, znamená tedy, že Evropská unie zde má tuto úmluvu. A je tedy žádoucí, aby Evropská unie přistoupila k té úmluvě velice rychle, protože to vylepší ochranu lidských práv v Evropě a důvěryhodnost Evropy na mezinárodní scéně. Pokud jde o podmínky přístupu, tak je potřeba je ještě stanovit, nebo tedy přesně řečeno, představuje to určité problémy protože ve smlouvě je několik odkazů, eh, dva, článek 218 a potom tam máme také protokol číslo 8 a prohlášení číslo 2, eh, které jsou určitou přílohu a jsou tam určité základní principy, které je třeba dodržovat, eh, respektovat eh, kompetence institucí a také kompetence členských států eh, podle umluvy a přídatných dodatků, protokolů a potom také ty věci, které souvisí s aplikací smlouvy. Takže je to věc poměrně složitá a pan Chuarida Tongo tady k tomu vznesl určité otázky na výboru AFKO a Některé otázky jsou také řešeny v tom mém návrhu stanoviska, o kterém už se diskutovalo 20. února eh, ve výboru pro práva a jsou tam určité otázky, které jsem zdůraznil v tom mém stanovisku. Jednak je to o dosah toho, co vlastně to přistoupení Evropské unie k této umluvě bude znamenat. Máme přistoupit pouze k té úmluvě, anebo také k těm dodatkovým protokolům, protože ne všechny členské státy Evropské unie totiž ratifikovaly tyto protokoly. Potom druhá věc. Jde o reprezentaci Evropské unie eh, v orgánech eh, eh, Rady Evropy. Jde teda mimo jiné také o zastoupení v orgánech, které vykonávají určité funkce. Týká se to například Strasburského soudu a potom určitý je dohled nad výkonem těch úmluvů nebo rozsudku. Jsou tady určité věci, které je třeba řešit před přistoupením, ale potom se to týká také jmenování soudců, eh, delegace eh, do Rady Evropy eh, a potom v jiných institucích. Chtěl bych říct několik slov k pozměňovacím návrhům. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegům za to, že předložili pozměňovací návrhy, děkuji za to, že přispěli do diskuze a děkuji také těm, kteří souhlasili s, kompromisům, s kompromisy. Neměli jsme mnoho času a někteří byli v Ženevě v delegaci OSN. Pokud jde o e, radu, tak e, tady jsme usilovali o konsenzus přistoupení k úmluvě, a to je uvedeno také v návrhu, musí být doplněna přistoupením k dalším nástrojům pro ochranu lidských práv e, strasburského systému, včetně těch dodatkových protokolů. Unie musí posílit svou spolupráci s Radou Evropy tím, že se bude účastnit jednání orgánů na ochranu lidských práv, jako je například Komise e, proti rasismu a pro toleranci. To jsou pouze určité příklady. Evropský parlament se k tomu celému musí Eh, velmi zapojit, a to až do uzavření dohody, nebo tedy úmluvy a i později. Další kompromis se týká principu, podle kterého je třeba do nejvyšší možné míry zachovat eh, soudní systém v souvislosti s úmluvou, který je velice účinný pro ochranu práv v Evropě. Reforma tohoto systému právě probíhá a to přistoupení by mělo eh, přinést co nejmenší počet problémů nebo narušení eh, té práce soudu, především tady pokud jde o zátěž. Potom eh, důvěryhodnost Unie. Ten poslední kompromis se týká charty základních práv a jde o určitý pozitivnější uh, pozitivnější vysnětí a tato charta by měla být plně uplatňována a to jednotným způsobem ve všech členských státech Evropské unie. Myslím si, že to by mohlo stačit a děkuji ještě jednou všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a kteří se účastnili diskuze o kompromisech. Děkuji. Primo. Děkuji, pane Predo. Máme tady seznam řečníků. Nejprve zpravodaj pro ústavní otázky. Takže dávám slovo panu Atondovi. Děkuji. Já vám dám svůj vlastní pohled na celou záležitost a na pozměňovací návrhy, které tu projednáváte. Tady ve výboru AFET pochopitelně eh, nezáleží na mě, nejsem to já, kdo tady určuje tón na kdo rozhoduje co bychom měli říkat. Vy se rozhodnete sami. A tato zpráva bude představovat součást balíčku, který bude jednou předložen na plenárním zasedání. Všem s tím, to eh, vyjádřením úcty k vašemu výboru bych eh, chtěl nicméně vyjádřit svůj názor na to, o čem se bude jednat. Jinými slovy, k pozměňovacím návrhům k tomuto dokumentu AFETu. Učiním tak velmi stručně. A to v duchu úcty k práci vašemu výboru. V mnoha oblastech práce si musíme uvědomovat, že pozměňovací návrhy mají zlepšit a zdokonalit zprávu zprávu výboru AFET, který již odráží tyto názory. Pozměňovací návrh 1 je dobrým příkladem. Pozměňovací návrh nic nového nepřidává po věcné stránce. To, co se v něm navrhuje, je lepší. než v původní zprávě, ale nemohu eh, říct si to samé k pozměňovacímu návrhu dvě který byl předložen s tím novou zpravodajkou v AVKO. E, mně se zdá, že pozměňovací návrh, tento pozměňovací návrh je přijatelný. Nemohu posoudit pozměňovací návrh pana Prédy. Nejsem schopen je posoudit. Pozměňovací návrh 3 pro paní, od paní Hartele a paní Lochweller ty vytvářejí mandát, který by, myslím, nebyl příliš rozumný. Říká se tam, že přistoupení by mělo dojít, aniž by byla jakkoliv dotčena jak, jakákoliv eh, část umluvy. Samozřejmě, že umluva se měnit nebude, protože k ní přistupujeme. Ale celá škála různých aspektů, které tvoří balíček té umluvy se měnit budou. Třeba z výše našich finančních příspěvků. To jsou sice vedlejší otázky, ale na druhé straně si myslím, že není možné mít takovýto pozměňovací návrh. Další pozměňovací návrh je podle mě rovněž něčím, co nemůžeme říkat. Hovoří se tam o přistoupení k umluvě. A říká se tam, že tento proces by mohl představovat precedent pro přistoupení k dalším nástrojům, jako je třeba umluva z roku 1961 to myslím, že není úplně eh, stoprocentně zakotveno v rámci jaký komunitér všemi zeměmi, takže nemůžeme automaticky předpokládat vazby mezi přistoupením k této umluvě s dalšími nástroji. Lépe je to vyjádřeno ve zprávě AVKO, kde se v odstavci 13 říká, co bychom, eh, jak bychom měli přistupovat k Evropské sociální chartě v rámci přistoupení k této omluvě. To přistoupení by navíc mělo být ke všem protokolům, ale na to si musíme dát pozor, protože abych to tak vyjádřil, 27 členských států Evropské unie tvoří součást úmluvy ale ne všech 27 se připojilo ke všem protokolům, které umluva postupně vypracovala. Lisabonská smlouva říká, že přistoupení Evropské unie nemění status quo každé země. Proto musíme nalézt způsob, jímž bude komise moci vyjednávat s umluvou o tom, které protokoly budou schváleny, ale nemůžeme mít instrukce, které by statutsko měnily, protože tak to v Lisabonské smlouvě je. Pravomoci a judikatura jednotlivých členských států musí být respektovány. Pozměňovací návrh číslo 5. Myslím, že to by se dalo řešit po vzoru čísla 22 Myslím, že pan Preda z toho vycházel. Nevím, jestli se mi to podaří vyjasnit. Paní Bergiat říká, že když Evropská unie přistoupí k umluvě, zároveň se tím připojí i k dalším orgánům, které z umluvy vyplývají. Ale pozor na to protože je tady výbor ministrů v rámci umluvy, který prosazuje pravidla, dále je to Štrasburský soud a parlamentní výbor. Pak výbor k, eh, proti mm, týra, eh, mučení, eh, migrat, k migraci, špatnému zacházení a tak dále. Ale z toho ještě nemůžeme vyvozovat, že každá země musí nutně být členem všech těchto orgánů. A takže by bylo na místě, a s tím právě výbor AFED přichází, abychom do e, hlavní zprávy zařadili možnost připojit se k těm orgánům, možnost připojit se k těmto orgánům a možná i k jiným. Uvidíme ale nedělejme z toho nějaký nepružný závazný proces přistoupení, poněvadž ne všechno je plně součástí Rady Evropy. Pozměňovací návrh 6, to je to tež, víceméně. My si stěžujeme na výhrady Spojeného království, Polská a České republiky, protože oni se Eh, nepřipojili k dohodě, ale tohle je zpráva o přistoupení k umluvě o lidských právech a není správné na konci říkat, že to, že existují tři výjimky, nějakým eh, způsobem oslabuje úroveň ochrany lidských práv Evropské unii. Protože moment, to, že Spojené království, Polsko a Česká republika nepodepíšou nepřipojí se k smlouvě, to ještě neznamená, že se nemůžeme v rámci práva na tuto umluvu spolehat, protože tyto eh, protože tak k čemu, k čemu jmenovat tyto státy jako nějaké výjimky? To není správné. Když Evropská unie jedná jako orgán, tak její právo se řídí umluvou a chartou. Bez ohledu na to, zda se tři země nepřipojily. Hovoříme o institucích Unie a o jejím právu. A ty se skutečně právem řídí bez ohledu na tři země, které k tomu nepřistoupily. Je důležité to vyjasnit, protože tady panuje určité zmatení. velmi podporuji pozměňovací návrh také se k dvojce a smyčce můžeme tyto body zahrnout. Protože je to něco, co odráží politický princip přistoupení, zejména u třetích zemí. Je pravda, že Evropská unie po dlouhou dobu Hořím už příliš dlouho? Pokud ano, tak já samozřejmě hned skončím. Takže 7 a 8, ty jsou velice důležité, že podtrhují význam zvýšení důvěryhodnosti Evropské unie v zemích, které nejsou členskými státy ale jsou součástí rámce Evropské umluvy. Myslím, že pozměňovací návrh 9 by nebylo dobré sem dávat. Jak jsem řekl dříve, než všech, ne všechny země přistoupili ke všem protokolům. Desítka. Nemyslím, že je správné říkat, že jakmile Evropská unie přistoupí, bude právně zavázána tři tečky. To už je, protože tato charta byla přijata v rámci NIS před deseti lety. A Lisabonská smlouva to teď zavádí jako závazný aspekt v 6 odstavec 1. To ještě neznamená, že by charta již dříve nebyla inspirací evropského práva. Mnoho případů o Evropského soudního dvora je v podstatě aplikací té výchozí charty o, o respektování lidských práv a ochraně základních svobod, která, jak jsem řekl, byla přijata již v rámci NIS. Souhlasím, že řešení jedenáctky by se nabízelo vaším vlastním pozměňovacím návrhem 23. na téma legislativy v, oblast, v oblasti e, zahraničních záležitostí. Takže 12, 13 ano, to dáme společně s 21. Pan Preda se tím bude zabývat, protože zdá se, že hovořím příliš dlouho. Jsem se obával. Takže 14, 15 se nám nelíbí. 16 to musím vysvětlit. Ne, nemám na to čas to vysvětlit. 17 asi ne. 18 druhá část. 18, 19, 20 s tím souhlasíme. 21 ano. Paní Janako Pré a pana Prédy. My bychom doporučovali určité řeč, řešení 22, které jsem již uvedl. to jest odkázat na ty další orgány Rady Evropy a zvážit možnost společného řeči, řešení. Já se mluvám, že jsem to musel trošku zkrátit, ale toto to je můj názor. Děkujeme i za to, jak kvalitní byl váš příspěvek. Bohužel jsme omezeni časem, takže jsme vás museli požádat o stručnost. Jako eh, druhá promluví paní Gál. Děkuji, pane předsedající. Já se budu snažit mluvit stručně. Jsem zpravodajka pro toto stanovisko ve výboru LIBE, který e, spolupracuje s výborem AVKO v posilné spolupráci. A chtěla jsem poznamenat, že skutečně chci blahopřát panu Predovi, protože on to není snadný úkol, vím to z vlastní zkušenosti. snažit se eh, ponechat stranou ta témata, která patří do kompetence jiného výboru, jako je AVKO. Je nevyhnutelné, že ta témata se vynořují znovu a znovu. A těžko se dělá nějaká jasná dělící čára mezi těmito tématy. A vážím si toho, co učinil pan Preda. A jeho eh, pozměňovacích návrhů eh, do tohoto stanoviska. Jedná se teď o povinnost z naší strany. A musíme vytvořit eh, oblast lidských práv po celém kontinentu a posilovat vztahy mezi EU a širší Evropou. Věřím, že to přinese do oblasti lidských práv po celé mm, široké Evropě nový, novou dynamiku. A proto je velice důležité to, co navrhuje AFET. A mnoho pozměňovacích návrhů z tohoto stanoviska jsou velice vynikající. A pro naše e, stanovisko, tedy výboru Libe, je to Mm, velice důležité. My se na to sice díváme na to z trošku jiné stránky, ale to si nechám pro schůzi výboru Libé na zítra. Slovo má paní Utala, podpředsedkyně, místo předsedkyně pro lidská práva. Děkuji vám, pane předsedající, a děkuji panu Predovi za vynikající práci v podvýboru. Jsme, eh, jsme měli šanci o tom diskutovat. Ráda bych hájila fakt, že AFET může poukazovat na politickou perspektivu ohledně přistoupení k této úmluvě. A názor a výboru AVKO je legální, je správný a učinil správně zpravodaj tak, jak učinil, nicméně možná byl příliš striktní ve svých slovech. Ale Možná, že ještě neznáme všichni veškeré dopady eh, eh, přistoupení k této chartě. A proto jsme se snažili zaměřit na nějaké další body, které by nám trochu rozšířily perspektivu eh, dopadu přijetí těchto pravidel pro naše externí akce. Trochu mě mrzí, že zpravodaj nepodpořil naše pozměňovací návrhy 11 a 12, které poukazují na to, že pohled článku 1 úmluvy každý člověk, který spadá do jurisdikce EU, eh, může eh, využít eh, této úmluvy. A já se zeptat komise, za to tak skutečně je, ale myslím, že je důležité prohlásit, že přistoupení EU k této úmluvě není omezeno na účinek na ev- mm, občany Evropské unie. A myslím, že to totiž otevírá velice zajímavý aspekt, který jsme právě chtěli zmínit v pozměňovacích návrzích 11 a 12. Přistoupení EU k této umluvě e, ukazuje, že, je, že e, tato umluva je relevantní i pro osoby, které nejsou v EU, například v delegacích. Nevím, zda toto je eh, skutečně eh, fakt, právní fakt, či nikoli. A pokud tomu tak skutečně je, tak nevím, proč by eh, výbor se měl zdržovat o takovýchto prohlášení, která jsou tedy v, tom, v těch pozměňovacích návrzích 11 a 12. Spravodaj z výboru AFKO není příliš nadšený z pozměňovacího návrhu číslo 8, který je ohledně důvěry občanů. Ehm, já bych ráda zdůraznila, že náš pozměňovací návrh 10 se eh, ubírá stejným směrem. A pozměňovací návrh 8 či 10 by směřovaly k této myšlence, že eh, přijetí úmluvy je velice důležité pro důvěryhodnost Evropské unie, včetně, eh, včetně důvěryhodnosti zahraniční politiky EU. A omlouvám se, pokud toto není přijímáno s porozuměním. Víte, jak Evropská unie čím dál víc eh, vede dialog a konzultace s třetími zeměmi o lidských právech, tak eh, nám lidé mohou říci, ať si nejdřív zameteme před vlastním eh, Prahem a pak je teprve jdeme poučovat. A toto je dodatečná hodnota, kterou by celý tento text umluvy přinesl. A pokud tomu tak skutečně je, proč bychom o tom neměli hovořit? Když se hovoří o e, dvojím metru nebo důvěryhodnosti Evropské unie, myslím, že zapotřebí právě takováto témata zmínit. A potom e, já jsem tedy alespoň to pochopila tak, že zpravodaj z AVKO je silně proti e, příliš silným slovům ohledně dodatečných Eh, aktech, k CPT, sociální chartě eh, a tedy výboru pro prevenci mučení a mm, boj proti rasismu a tak dále v dalších orgánech. Promiňte, ale co pak? Evropská unie nemůže učinit takové eh, politické prohlášení, aby členské státy přijaly takováto Ehm, eh, takovéto úmluvy nebo takovéto dokumenty. Například prevence mučení je jednou z našich hlavních priorit a to my nezvládneme sami v Evropské unii. My na tom potřebujeme spolupracovat s Radou Evropy a s OSN. Myslím, že eh, přijetí umluvy bude velice užitečné pro posílení mezinárodní spravedlnosti ve spolupráci s těmito důležitými mezinárodními aktéry. A nakonec zpravodaj eh, velmi kritizovala pozměvací návrh 3, kterým hovoří o změně rysů úmluvy, respektive Ehm, že je třeba předejít měnění rysů této umluvy. Umluva je eh, jeden akt a pokud budeme předkládat řadu změn, tak pravděpodobně přijdeme o eh, velice důležité prvky z umluvy. A v tom je smysl pozměňovací návrhu 3. Další Řečník hovořil o spolupráci Štrasburského soudního dvora, Lucemburského eh, soudního dvora a já si nemyslím, že můžeme toto tolik mm, věřit. My tu uvádíme, že změny právního systému úmluvy by měly být eh, pokud možno minimální. A to je tedy eh, ke všem, všechno k tomu, co jsem chtěla říct, eh, navrhovatele jednotlivých stanovisek přijeli celou řadu našich pozměňovacích návrhů. Jako poslední paní Janáko, prosím. Děkuji. Zpráva pana Predy výbo- hlediska výboru pro zahraniční záležitosti zahrnuje důležité otázky, například příslušníky třetích zemí přicházející do Evropské unie. Ovšem jsme si dobře vědomi, a pan zpravodaj to také řekl, že umlova o lidských právech a základních svobodách plus judikatura Štrasburského soudního dvora, že to je širší judikatura než eh, ta, která souvisí s, s a ta charta, která teď to bylo připojeno vlastně do Lisabonské smlouvy a když se podíváme na eh, přistoupení Evropské unie jako celku k úmluvě Rady Evropy, tak ono nejde jenom o to, že to je širší ten text, ale také to, že byly vyneseny ty, tyto uh, rozsudky, představuje do značné míry určitý prvek ochrany a záruk. Uskuteční se slyšení s významnými hosty, které možná vrhne více světla na tuto situaci Eh, budeme se muset eh, podívat i na to, jestli se Evropská unie může přihlásit i k těm protokolům. Je to komplikované celé v důsledku Lisabonské smlouvy, v důsledku toho, že má nyní Evropská unie právní subjektivitu a tím pádem přistoupení k umluvě o lidských právech a základních svobodách nabývá určitých rysů, kdy je tu určitě podřízení tomu soudu ve Štrasburku a to může mít dopad na Evropskou unii a členské státy. A může to mít dopady jak politické, tak věcné. Měli bychom být součástí tohoto procesu, pokud jde o chartu základních práv a svobod a může se to řešit v, také v rámci výboru pro ústavní záležitosti. Je to komplexní ot, otázka, tomu neunikneme, protože máme tedy radu ministrů a parlamentní výbor Rady Evropy. A i členské státy mohou předkládat stanoviska, zapojit je do toho procesu. Takže až se začneme blížit definitivnímu postoji, bude potřeba koordinovat a pan zpravodaj k tomu má dobré předpoklady. Ale učiníme tak ještě předtím, než se uskuteční to slyšení, vyslechněme právní experty, tak, abychom se nedopustili nějakých chyb v tom závěrečném rozhodnutí. a abychom to eh, nakonec pojali co nejširším způsobem. Děkuji. Ještě další dva kolegové žádali o slovo. Kolega Křip a kolega Verža. Prosím stručně. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, upřímně poděkoval navrhovateli za toto stanovisko. Toto samozřejmě je jedním z důsledků toho, že Evropská unie získala právní subjektivitu z Lisabonské smlouvy, protože nyní může přistoupit ke úmluvě o lidských právech. Jak víme, ta úmluva zde byla celou řadu let a Unie doposud nedokázala se jako strana připojit k této úmluvě. Hovoříme o eh, judikatuře eh, dvora. Eh, ale jde o to, zda jsou země také signatáři. Moje země, Polsko, byla členem konventu. Předtím, dlouho předtím, než se stala členem EU a velice brzy se omeznámila s úmluvou. E, proto já bych teď rád upozornil, upozornil na ostavec 3 z vý, zprávy z výboru AFKO, který hovoří o přistoupení EU a o tom, že tím se nezmění situace neboli nezmění se status pozice členských států. To si myslím, že je analogie toho, co najdeme v článku 5, kde se hovoří o třech členských státech, které mají jiný postoj k chartě základních práv a Přáli by se, aby toto bylo zapsáno přímo do Lisabonské smlouvy. Připojením k umluvě eh, o lidských právech můžete říct, že se nemění právní pozice. Protože eh, ty, tato tři, mm, po tyto tři poslední měsíce už je, jsou tato ustanovení v, mm, platnosti. Ehm, je to pozměňovací návrh číslo 6, odstavec 5, který si myslím, že zní mnohem líp. Nejedná se tady jen o terminologii. Myslím, že je třeba zabývat se tím, zda jsou tyto mm, návrhy schůdné, například u možnosti opt-outu A toto nesvědčí o důvěryhodnosti EU, pokud členské státy e, pokud se týká členských států, které už přistoupily k této úmluvě. Každý, kdo má zkušenosti s parlamentním zhromažením Rady Evropy, ví, že tam dochází k určitým potížím u pro soudu pro lidská práva. Dochází totiž k různým kontroverzím eh, ohledně toho, jak má soud pracovat. A Evropa se tedy připojuje k úmluvě na základě svého práva a doufá, že tím se vyřeší konflikty, které vznikly. Já si nemyslím, že jen tím, že tam bude při rozhodování přítomen nějaký člen Navíc, že se změní eh, způsob jednání soudu pro lidská práva. Musíme se věnovat jednotlivým tématům, najít na ně čas. Eh, nechci, abychom jenom komplikovali situaci ještě víc. protože lidé po nás chtějí, aby měli jasný pohled. Paní Verža. Pokusím se být stručná, pane předsedo. Myslím si, že toto stanovisko je důležité, protože vlastně do určité míry mm, se tady vlastně hovoří, nebo dostává k určitému pokroku a já eh, bych se chtěla já k tomu, co říkal vám Preda, protože my teď vlastně už máme poměrně široký koncensus a myslím si, že kompromisní návrh, který udělal, z velké míry zohledňuje obavy zpravodaje z AFKO. Možná, že některé z mých pozměňovacích návrhů poněkud umírnil, tedy týká se to těch návrhů, eh, které se týkaly právní stránky a tak je to v této podobě je to vlastně právně přijatelnější. A potom tam jsou nějaké věci, kterým jsem sice měla pozměňovací návrhy, ale ještě mám něco k bodu 1 a 5. Poněkud problematicky, nebo chápu, ten výraz co nejméně narušit e, soudní systém úmluvy. Já bych raději měla eh, ten výraz co nejmenší úprava. Já si myslím, že to je takový právně e, lepší pojem. A potom bod číslo pět. Tam mám určité dotazy, které se týkají odchylek od charty a mám právě opačný závěr, než je tady uveden, tedy nesouhlasím s panem Prédou a kompromis číslo pět mi vůbec nesedí. Děkuji. Dobře. Eh, pan kolega Tondo by ještě rád eh, stručně promluvil a pak zpravdaj. Pane eh, předsedající, já jsem chtěl jenom zdůraznit, že respektuju způsob, jakým je vypracovávána stanovisko výboru AFET. Možná jsem byl příliš konkrétní, hovořil jsem o příliš jemných detailech ohledně stanoviska k stanovisku AFET. Protože vaše stanovisko bude vypadat tak, jak si stanovíte. Vy možná jsem se nevyjádřil dost dobře. Řada pozměňovacích návrhů však pro mne byla chápána jako přijatelná například sedmička a osmička, to jsou pozměňovací návrhy, které jsou podle mne správné. O jedenáce jsem řekl, jsem řekl, že společně s 23, tam je třeba nějakých eh, změn, 12, eh, ano, 22 ohledně výborů a dalších orgánů, v nich se bude účastnit EU, mi připadá rozumné, aby výbor AFET navrhoval, aby Evropská unie se účastnila práce těchto orgánů. Pak uvidíme, zda je třeba ještě rozhodnout, zda se Eh, bude třeba účastnit práce všech těchto orgánů, či nikoli. Řekl jsem, že není třeba upřesňovat to, že, není, že se nesmí měnit umluva. Já jsem měl na mysli jádro té umluvy, neboli tedy lidská práva jako taková, protože eh, těch by se to nemělo dotknout, eh, ale je možné měnit například, a je třeba měnit například různé postupy ohledně přijímání eh, této úmluvy. Eh, Evropská unie totiž není například eh, jedním státem, navíc tedy přistupuje k úmluvě, je to spojení několika států. A teď zpravodaj. Děkuji. Opravdu mě mrzí, že tady nemáme dostatek času na toto pořádně rozebrat. Já opravdu řeknu jenom pár slov ke dvěma věcem, které tady byly diskutovány. Pozměňovací návrh číslo 3 a tady se budu obracet na zpravodajku výboru AFKO, protože my jsme tady usilovali o kompromis, navrhli jsme ho na základě eh, pozměňovacího návrhu 3 a potom 16. To už je obsaženo v odstavci 9 vaší zprávy není to úplně stejné, neskopíroval jsem tam stejný text, ale kráčí to v podstatě stejným směrem a odpovídá to odstavci 9 vaší zprávy. Pokud jde o pozměňovací návrh číslo 6, eh, tak já tady děkuji, že tady o tom bylo hovořeno. Děkuji za přijetí eh, pozměňovací návrhu 5. To byla má myšlenka a potřeboval jsem koncenzus a byl tady konsenzus a paní Eutala tady říkala, že to je důležité, ano, já s tím souhlasím, ale i nadále si myslím, že je potřeba si uvědomovat, že nesmíme předjímat výsledky jednání a nesmíme předjímat eh, ty oblasti kompetencí, které budou dány do jurisdikce soudu. Soud nakonec určí, jaké to budou oblasti, jaká témata. Takže tady to nesmíme předjímat. Eh, nesmíme zapomínat na to, jak tady také bylo řečeno, že to přistoupení Evropské unie eh, k té úmluvě tady je o to, abychom se zlepšili v této oblasti ochrany lidských práv. A to bych chtěl zdůraznit. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Chci připomenout, že hlasovat se bude zítra a že se budeme muset, budeme muset hlasovat elektronicky. Prosím, nezapomeňte si hlasovací karty. A nyní přejdeme ke zprávě paní Elizabeth Jegle, předsedkyně delegace Evropského parlamentu, pro sledování průběhu parlamentních voleb v Tadžikistánu. Předávám jí hned slovo, protože máme skutečně málo času. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Od 26. února až do 1. března jsem doprovázela delegaci do Tačikistánu, která se skládala eh, s dalšími, skládala s dalších eh, vašich kolegů. Naše instituce nás jmenovala tak, abychom eh, vlastně pozorovali situaci v tačikistánském parlamentu. Tačikistán je velice chudou zemí a v blízké minulosti mezi rokem 92 až 97 tady zuřila velice krvavá občanská válka, která skončila dohodou, kde se vlastně dělila moc v zemi. People's Democratic Party of Tajikistan eh, se tady chopila moci, opozice, včetně eh, moderátní Islamic Revival Party, to byly další strany, které byly také uznány a před volbami v Dušambe eh, tam byly různé politické strany, nevládní organizace, tisk, diplomatické, diplomatičtí zástupci a my jsme se s nimi se všemi setkali a Seznamovali jsme se s tím, jaká je ta státní správní struktura eh, v tomto státu, jaká je tady situace a během voleb jsme se rozdělili na tři skupiny, sledovali jsme volby a příslušné postupy na různých místech od samotného počátku toho procesu, od rána až po uzavření těch volebních prostor po sčítání hlasů. Byli jsme v centru a eh, vlastně v okolí Dušambe, ale i v městě Turkantube a potom také e, v tom regionu až po afgánské hranice. Naše delegace byla součástí nebo jednou částí e, mise OSCE, parlamentního schromáždění e, v souvislosti, tedy spolu s Audia. Tak toto bylo zorganizováno a Eh, ten vztah od počátku byl velice dobrý, tedy vztah s odhyr, odyhe, od IHR. Mě byl tady opravdu velice dobré klima, měli jsme tady vzájemnou důvěru a eh, vztah k panu vyslanci, k té, eh, k vedoucímu té misi a k ostatním pracovníkům byl velice dobrý, vše bylo velice efektivní a došlo možná Eh, k určitým odchylkám v posouzení toho postupu voleb, ale přesto jsme tady velice dobře a jednotně s Odiher spolupracovali a nalezli jsme také společné stanovisko. Zcela odlišné to bylo ovšem, pokud jde eh, o eh, vztah k OSCE PA. Od počátku až do konce celého volebního procesu tady byla napjatá situace a negativní nálada, atmosféra a to nám všem velice stěžovalo práci. Důvod spočíval pravděpodobně v komplikovaném vztahu mezi těmito dvěmi orgány OSCE. Pokud já vím, nebo podle mého názoru ODHR vlastně činil vše, co bylo v jeho silách, ale druhá strana to bohužel nevnímala jako konstruktivní. Potom ještě několik poznámek k průběhu voleb. Atmosféra byla velice eh, míruplná a klidná a to vše během celé té kampaně a vlastně i během samotných voleb. Je to pozitivní signál, který hovoří o smíření eh, tady těch různých stran a také o tom, že to bude pravděpodobně dobře pokračovat, ale také to znamená, že tady vlastně chybí politická debata a veřejnost ty volby vlastně považuje spíše za formální krok, než za skutečný volební boj. A bylo tady široké očekávání, že ty výsledky pouze potvrdí již existující rozdělení moci. Ovšem, pozorovali jsme také to, že místní orgány no, propásly reformu volebního práva Eh, nedbali na pokyny eh, různých eh, komisí, které jste dohlížely na volby v roce 2002. Neměli nějaký národní seznam voličů a nesnížili opravdu vysokou částku, kterou musí kandidáti i strany zaplatit a nepřijali konkrétní pravidla, pokud jde o voliče, kteří nejsou ve voličských seznamech eh, ve volebních prostorách nebo místech. Takže jsme tady pozorovali určité nedostatky, jako je family voting nebo porušení eh, té důvěrnosti, ale neviděli jsme žádná zjevná znamení podvodu. Tyto nedostatky sledovali také další pozorovatele a e, v té zprávě je to také zmíněno. Potom politické souvislosti. Je třeba upozornit na to, že naše delegace e, v podstatě e, podporovala tu celou misi a na tiskové konferenci den po volbách jsme měli možnost dále na tom posudku pracovat a hlásili jsme se nebo vyslovali jsme se k dalším politickým aspektům. Zdůraznili jsme, že během těch aktivit během volebního dne jsme neviděli žádný nátlak na voliče nebo nějaké násilnosti nebo cokoliv, jakýkoliv tlak. A navíc jsme tady neviděli, že by voliči měli nějaké znepokojení nebo nelibost k tomu, jakým způsobem volby byly organizovány, jak probíhaly. Viděli jsme, že stabilita pro Tadžikistán a občany je důležitá, byla zde snaha zachovat tu stabilitu, ale je tady potřeba, aby zde bylo více demokratických eh, institucí a postupů a k tomu bychom měli přispět. Chtěli bychom nebo podporovali bychom širší politickou diskuzi, aby se tam účastnili i mladí lidé a ženy a pozbuzujeme vybízíme nový parlament k tomu, aby se stal opravdu demokratičtějším fórem, kde budou v, mírné, v plném dialogu řešeny důležité otázky pro tuto zemi. Evropský parlament také pokud jde o delegaci pro vztahy ze Střední Azí, je ochoten posílit spolupráci s Tačikistánem a také jsme srdečně pozvali nově zvolený parlament v Tadžikistánu, aby navštívil Evropský parlament. Pro nás je také velice důležité, důležité aby e, partnerská smlouva, která byla v platnost 1. 1. 2010, byla naplňována i z naší strany. A dále bych chtěla upozornit na to, že výsledky v podstatě splnily očekávání e, lidová demokratická strana, e, zavedení předsedy Rachmana 70, 72% vyhrála volby um, a Islamic Revival Party, a tady na to upozorňuji, protože to je jediná legální uh, islámská strana Střední Asie, se dostala se 7,7% druhé místo, má dvě křesla, potom tam v parlamentu budou i některé drobnější strany. Islamic Revival Party a Social Democratic Party vlastně v tuto chvíli chtějí předložit před soud určitou stížnost a po prvním kole eh, nebyl známý výsledek a v březnu potom má probíhat nějaké další kola. My jsme se rozhodli, že to vlastně nebudeme sledovat a já bych v tuto chvíli chtěla výslovně poděkovat eh, celému týmu, panu Dučimu a vlastně i eh, sekretariátu delegace za to, jak připravili tuto pozorovatelskou misi a děkuji také za tu podporu během celé té práce. Velice užitečně nám byli nápomocni. Chtěla bych také upozornit na to, jak je Tačikistán důležitý také pro nás. V Tačikistánu Eh, žije 7,6 milionů lidí, eh, Tačikistánci, Uzbekci a další. V Afganistánu je 10 milionů Tačikistánců na severu a i toto by nás mělo vést k přemýšlením nad, nebo k úvahám nad, to, nad tím, jak je to důležité, tato země. Pokud jde o střední Asii, tak tam se diskutuje o problematice vody a také tady je Tadžikistán vlastně tím skoro nejdůležitějším hráčem to znamená, já bych chtěla apelovat na to, abychom my jako Evropský parlament tuto partnerskou dohodu brali vážně a abychom poskytli dobrou, dobrý základ pro spolupráci s Tadžikistánem. Děkuji. Grazie molte, kolega. Děkuji, paní kolegyně Jagle, za vaši zprávu. Je velice zajímavá. Následovat by měl projev pana Petrleho, takže pokud někdo jiný nežádá o slovo, přejdeme dál. A to je Unie pro Středomoří, ten náš další bod. Spravodajem je pan Van Sampeyon. Prima la parola al collega Peyon. Nejdříve bude mít slovo pan Pejon. Prosím. Président, merci. Děkuji, pane předsedo. Začne přeskum, nebo tedy první výměna názorů k této zprávě v situaci, kde eh, Někteří už to znáte. Evropský parlament už se vyjádřil v únoru 2009 prostřednictvím kolegyně Paskalíny Napoliatano. A to po iniciativě pro Středomoří na samitu z Paříže a z Marseille. Byly tady určité úvahy, koncenzuální úvahy, byly užitečné a účinné a my jsme z toho převzali celou řadu prvků. Situace se ovšem samozřejmě změnila a v tuto chvíli se to vlastně uvolňuje, protože po eh, dvou letech, kde to bylo zablokováno, ta Unie pro Středomoří se opět rozbíhá, uvolňuje a v červnu eh, z hlavy států a vlád se sejdou v Barceloně a tedy po nominaci generálního tajemníka. To je dobrá věc, ale myslíme si kvůli harmonogramu, ta strategie o orientacích Evropy e, nás vede k tomu, že Evropský parlament by k tomu samozřejmě měl vyslovit své stanovisko. A e, samozřejmě každý v té diskuzi e, se tady vyjadřoval ke vztahu mezi EU a USA, potom tady byla Latinská Amerika a tady je mnohostraná struktura, to znamená, Evropa poté, co se jí povedlo se sjednotit, eh, a ona na to samozřejmě věnovala mnoho energie, se bude samozřejmě nyní snažit zaměřit se prioritně na jih a na středomorskou oblast. To je takový společný názor, protože je potřeba tady, máme tady samozřejmě ekonomickou zónu, geografickou zónu, tedy tyto aspekty, geostrategické aspekty a toto by mohla být zóna, která nám přinese mír a prosperitu vzhledem k počtu obyvatel, který je vysoký. Eh, jsou tady ovšem určité rozpočtové otázky a je velice důležité, abychom se tady silným hlasem k tomu vyjádřili. A já bych tady chtěl poděkovat kolegům eh, za všechny plodné diskuze, které jsem s nimi vedl. Zpráva bude odhlasována na plenárním zasedání v květnu a tam tedy bude vyjádřeno stanovisko Evropského parlamentu před summitem eh, šéfů vlád a v tomto duchu to vše bylo utvářeno. V tuto chvíli jsme si tady vytyčili celou řadu principů, protože samozřejmě víme, že během těch posledních dvou let to bylo zablokováno a s těchto, těmito principy jsme se chtěli řídit při vypracování té zprávy a při utváření těch politických linií. Ten první princip a Helen, Helen Flotter, která tady nemohla zůstat, ehm, mi eh, říkala a tedy ten proces pro eh, Středomoří to není ojedinělý, izolovaný proces. Je tady určitá kontinuita, jsou tady různé politiky eh, od barcelonského eh, procesu až tady už od roku 95 eh, a to jsou důležité věci pro společenství, o které tedy kontinuálně usilujeme. Samozřejmě v posledních týdnech tady byly ty obtíže, tedy my nechceme, aby tento proces byl určitým rukojmím z určitých důvodů, tedy kvůli sporům a různým bojům v vozovkách mezi různými partnery, když si samozřejmě uvědomujeme, že tady jsou určité projekty kulturní, vzdělávací, ekonomické, kdyby by měly být určitým faktorem, který bude podporovat mír a, sm, a smír. A otázka toho mírového procesu díky tomu snad se také zrealizuje. Takže se musíme opravdu snažit tyto projekty realizovat. Za třetí, bude potřeba, pokud jde o ten způsob fungování a rozhodování Unie pro Středomoří, demokracie je transparentnost. Je potřeba, aby to bylo transparentní a demokratické. A tady byly přijaty různá rozhodnutí e, v této oblasti a my bychom tady chtěli opravdu mít parlamentní kontrolu nad Unii pro Středomoří. A pak je tady otázka, která se týká nás a finanční perspektivy 2014 až 2020. Bude se to týkat také toho summitu v červnu. Tady je potřeba mít skutečně ty finanční zdroje, protože pokud ve chvíli, kdy Evropa vlastně má nedostatek investic, nebo někteří investoři se nám vyhýbají, ale je potřeba tady mít tu důvěru v ty investice, protože eh, když tady děláme velké politické setkání a máme tady komplexní instituce, a, ale když tam nebudeme mít projekty a nebudeme tam, tam mít rozpočtové prostředky, tak potom to bude mít negativní dopad. A to ještě více, než si to dovedeme představit a bude tady veliké zklamání takže to je to, co nás vedlo, když jsme utvářeli tuto zprávu. V podstatě jsme tady měli tedy ty tři požadavky nebo signály, které chceme vyslat, pokud jde o Unii pro středomoří, jednak eh, tedy ta věc institucí. Je potřeba, aby Unie pro středomoří měla právní legitimitu, je potřeba to zajistit a Evropský parlament eh, a Středomorské parlamentní schromáždění, eh, kde budou mít sekretariát a financování a národní parlamenty. Všechny tyto strany se musí spojit. Eh, generální tajepník, jeho zástupce musí mít možnost pracovat a my jsme viděli, že toto je jedno z témat, eh, které tady opravdu eh, bude potřeba vyřešit, jestli to bude eh, opravdu fungovat. Budeme muset tady mít ty prostředky k tomu, aby bylo možné vytvořit ty politiky, projekty a je potřeba, aby se do toho zapojila občanská společnost. My tam dáváme také návrh v rámci ekonomického sociálního výboru. Musí se tam do toho zapojit také regiony. Víme, že Eh, to tam nějakým způsobem eh, začalo fungovat, ale je potřeba, aby to bylo opravdu pravidelné, i pokud jde o Arlem. Takže to jsou určité požadavky, požadavky, které musí být vyjasněny mezi Evropskou komisí a eh, Unii pro Středomoří. Jde tedy o způsob té spolupráce. Potom projekty. Za druhé, šest projektů eh, od samého začátku už v podstatě bylo nějakým způsobem rozběhnuto. Eh, jsou to projekty, které jsou vlastně zajímavé pro všechny strany, nepůsobí žádné velké problémy, jsou v různém stupni pokročilosti, v, různé, v různém stupni realizace, ale je potřeba, abychom poměrně rychle k tomu připojili další projekty v oblasti vzdělávání, eh, tedy výměna studentů, eh, kulturní projekty. A než více než dosud bychom se měli také zaměřit na zemědělské otázky, takže tady také bychom měli mít určitou výměnu, eh, měli bychom tady definovat ten rozsah té aktivity. Potom za třetí, nacionální věc, to je jedna věc, ale potom ruku v ruku s tím jde i toto, rozvoj Lisabonské smlouvy a rozpočtové kompetence Evropského parlamentu. Ano, tady máme více kompetencí. A tady jde ale i o to, aby e, hlavy státu a vlád tady přislíbily určité finance v, červen, e, v červnu a je třeba, aby finanční prostředky, které jsou e, naplánovány do roku 2013, nebyly odjímány eh, v rámci tedy té politiky sousedství, eh, to je otázka toho transferu a eh, je třeba dotržovat ten tradiční princip jedna třetina, dvě třetiny. A potom je potřeba, aby tato dlouhodobá politika samozřejmě se realizovala prostřednictvím nějakých závazků a to třeba odrazit také v finanční perspektivě 2014 až 2020. Takže v červnu je potřeba, aby, vláda na to, aby vlády na to stanovily určité finanční prostředky, je třeba, aby určité návrhy, které už známe dlouho, například eh, Eurostředomorská banka nebo myšlenka charty pro zabezpečení investic a potom ještě nějaká další rozhodnutí, eh, která by měla zajistit finanční platnost, eh, finanční funkčnost těchto věcí, tak aby to všechno se nějakým způsobem rozběhlo a bylo potvrzeno. Takže Toto je zpráva, má to být zpráva Evropského parlamentu a musím říct, že jsme velice otevření, snažíme se o otevřeného ducha a já už vám předem děkuji za ta stanoviska, které jsme už dostali od jako výboru ITRE a, a eh, další. Děkujeme za to. A v příštím týdnu ty pozměňovací návrhy budeme schromažďovat, budeme vítat všechny vaše podněty. Víte, že samozřejmě máme určitá omezení, pokud jde o délku té zprávy, ale přesto doufáme, že vaše pozměňovací návrhy obohatí tu naši zprávu Budeme o tom později ještě opakovaně diskutovat a já už vám v tuto chvíli děkuji za to, že přispíváte do toho našeho stanoviska. Děkujeme. Ale teď tu máme poměrně dlouhý řečnický seznam. Proto bych vás chtěl upozornit, že nemůžete hovořit déle než minutu a půl či dvě minuty. Jako první je to kolega Milan Mon. Děkuji vám, pane předsedo. Blahopřeji zpravodaji. A blahopřeji také k tomuto eh, eh, rigoróznímu přednesu celé problematiky. Eh, také bych si přál, aby vše dopadlo dobře, ale teď mám několik stručných podnětů. V bodu eh, B úvodního ustanovení nevím, zda je jasné eh, to sdělení ohledně imigrace, protože imigrace v nás, mm, je pro nás důležitá i ta eh, v rámci Středomoří. Neměli bychom hovořit jen o tom, že tu jsou jen otázky bezpečnosti, snažíme se být realističtí v dohodách, se zeměmi Středomoří, například Tureckem, Marokem a Alžírskem. Jsme vyjednali pět, vyjednávali pět až sedm let a ještě tyto dohody nebyly uzavřeny. Uzavřeli jsme tyto dohody s Ruskem i Pakistánem. Pak eh, odstavec 2. Samozřejmě, že lidská práva a tak dále jsou pro nás zásadní. Článek 8 Lisabonské smlouvy zdůrazňuje, že eh, ve vztazích se sousedskými zeměmi máme prosazovat tyto hodnoty. Já teď nevím, zda mají být tou ústřední osou celého dialogu, jak to plyne alespoň ze španělského překladu. No ano, měly by být eh, nosnou linií, ale myslím, že mm, středomořské téma má mnohem důležitějších aspektů, eh, jako prosperitu a tak dále. Myslíte si, že právě toto je tím nejsilnějším prvkem středomořských vztahů? A teď k bodu 10. Co znamená harmonizovat stanoviska ohledně zemědělství ve Středomoří? Měli bychom sdělovat eh, jasně dalším zemím, že chceme sdílené společné hygienické, sanitární eh, normy, normy pro životní prostředí a tak dále. Děkuji, kolega Koupa, prosím, velice stručně. Děkuji. Pane předsedo, děkuji panu Pia za jeho stanovisko. A pokud jde o tu zprávu Napolitano, tak ta vznikla ve světle pokusu posunout před barcelonský proces. Po událostech v Gaze víte, že jsme odsoudili situaci, odsoudili jsme invazi jako socialisté a říkali jsme, že Středomorská unie by měla být faktorem dialogu a míru a bezpečnosti napříč Blízkým východem. Z tohoto důvodu je nutné, abychom v odstavci 3 tuto výzvu zopakovali. Víte jistě, s jakými potížemi se uh, setkáváme, když se snažíme znovu nastartovat mírový proces a znovu dostat strany k jednacímu stolu. Musíme tu říct něco, co naší podporu tohoto, tomuto úsilí vyjadřuje. Za druhé, dávejme dobrý pozor na otázky genderové rovnosti. Víte, eh, vzpomínáte si na Marrakeš, kde se uskutečnilo druhé zasedání o posílení role žen ve společnosti. A všichni ministři hájili tuto myšlenku, jak eh, právní, tak i faktické nezávislosti žen. Musíme podporovat podnikání žen a také jejich roli ve veřejné správě. A stejně tak bychom měli dát najevo naši nespokojenost s pomalým, po, s pomalým eh, pokrokem a obrátit pozornost na programy na poli životního prostředí. Například eh, takzvané vyčištění středomorské oblasti v rámci programu 2020 a také energetické eh, politice. Děkujeme. Předsednictví, které bude dál rozvíjet plán eh, pro solární energii ve Středomoří. Děkuji, pan Mavro Nikolas. Děkuji. Také chci dát najevo své uspokojení poté, co jsem si přečetl, co se ve zprávě píše o Středomorské unii, je to důležité úsilí, důležitý pokus o znovu oživení barcelonského procesu. Zásadní je, aby byly k dispozici finance. Musí to podpořit tudíž všechny členské státy, jich se to týká, aby tyto prostředky nedošly. Jedním z témat je přistěhovalectví, imigrace, což je obzvlášť důležité pro země na jihu Evropské unie. Jedná se o obrovské populace na opačné straně středního moře, střed, středomorské oblasti a jsou to problémové oblasti zejména směrem na východ této zóny. A my musíme být neústupní v našem úsilí o rozvíjení dialogu, abychom se někam dostali, abychom našli řešení blízkovýchodního konfliktu. je správné říkat, že budeme podporovat vlády, které, kterých se to týká, a to si vyžádá i skutečnou ekonomickou podporu a posílení parlamentního výboru. Pan Objels? A prosím, přidržte se řečnického, řečnického času, protože jinak se na některé nedostane. musíme probírat té škody, musíme probírat tuto zprávu za těchto podmínek, protože eh, politika Středomoří je jedním z nejdůležitějších aspektů eh, zahraniční politiky Evropské unie, ale z hlediska rizik a eh, nebezpečí je to dokonce naprosto zásadní, nejvyšší priorita. Proto bychom měli požádat předsedu, aby se ta eh, diskuze naplánovala nějak jinak, tak abychom měli více času. Za prvé, já souhlasím s obsahem návrhy, návrhu, který tady předložil pan Pejan, je to velmi jasné. A z, velmi logické a bude to představovat skvělý základ naší práce. Já tudíž v zásadě souhlasím s tím kam tato zpráva míří. Měli bychom říct něco k blízkovýchodnímu konfliktu, dále je tam zmínka 11. září, ale zároveň v té důvodové zprávě musíme říci, že respektive neměli bychom Eh, předkládat nějaké přílišné podmínky podpoře eh, blízkovýchodního procesu. A je důležité obnovit jednání pozitivnějším způsobem, v pozitivnějším kontextu ve snaze o vyřešení konfliktu na Blízkém východě. No dobře takže to proberu s, zvlášť panem Pijem. Je mi to líto, že vám musím odnímat slovo. Pane předsedo, já um, se za to nezlobím, naopak, děkuji vám. Chci ujistit kolegy, říká předsedající, že bude ještě další prostor k diskuzím, až budou předkládány pozměňovací návrhy. Bude se diskutovat o samotných pozměňovacích návrhech, takže 27. dubna se bude diskutovat ještě kolega Angurakis z GUE, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Máte pravdu. Musíme jednat eh, rychle. Ale i sám zpravodaj hovořil dlouho na začátku. Myslím, eh, pane předsedající, když diskutujeme o takovémto textu, je důležité dívat se i na druhou stránku mince. Je třeba vidět, co dělají i vlády, co dělají parlamenty ve vztahu eh, ke spolupráci ve Středomoří. To by nám velice pomohlo, abychom se také podívali na věc objektivněji. Myslím, že Tato eh, zpráva poukazuje trochu na to, že eh, došlo k takovému zpomalení barcelonského procesu a teď máme poslední možnost eh, něco udělat pro Unii pro Středomoří. A používá se tu taková obava. Je to opravdu poslední šance, kterou máme? Myslím si, že ta zpráva by se měla ubírat trochu jinak. My tu vyrábíme nová kritéria eh, a proto bychom měli se zabývat eh, tématem do větší hloubky. A ekonomická stránka věci je stejně důležitá jako politická. Nezapomeňme na to. Děkuji vám. Slovo předám paní Janaku a poté na závěr eh, pan Hadidžorku. Děkuji. Pane předsedající, toto je skutečně velmi důležitá zpráva a měli bychom na ní mít více času, abychom se o ní vyměnili názory. Tak jen pár stručných poznámek, když na nic jiného nemáme. Eh, čas eh, je třeba se zaměřovat na lidská práva a demokracii v souvislosti s, s procesem spolupráce EU a Středomoří. Tento systém eh, musí být depolitizován, což pozbudí demokratické síly, aby s námi mm, lépe spolupracovali. Evropa není eh, Evropa byla vždy eh, pro Severní Afriku části světa, které vzhlížely. A pokud budeme mít tam zapsanou doložku o lidských právech a o rovnosti příležitostí pro muže a ženy, tak si myslím, že splníme hodně. Chci ti poděkovat zpravodaji za vykonanou práci. Myslím ale, že je třeba napsat zvláštní ostavec o rovnosti žen a mužů. Jak se budeme snažit najít řešení eh, problémů na Blízkém východě. Myslím, že musíme poskytnout nějaké vodítko. A vůbec tu nejsou zmíněny balkánské země. Jsou tu země na jaderském pobřeží, které jsou součástí MP a neměly by být vynechány z této zprávy. Děkuji. Pan Hadži Georgiu. Děkuji vám, pane předsedající. Musím přiznat, že těžko chápu, jak se můžeme vyhnout politickým tématům. Zdá se, že se snažíme ze všech sil předejít eh, hovorům o politických tématech. Při sestavování objektů. Eh, cílů eh, MP eh, při hovorech s Tureckem. Myslím, že proběhla celá řada schůzek například s prezidentem Sarkozy a panem Erdoganem, tureckým předsedou vlády. A já bych rád věděl, jak se vyvíjí situace na základě těchto schůzek. A ještě jednu věc, zajímá mě teda také genderová rovnost, která by měla být součástí eh, toho balíčku eh, Unie pro Středomoří. Je to velice důležitý prvek. A ještě na závěr víme, že země severního a jižního břehu eh, Středomoří se dívají na Evropu s přáním o finanční podporu. A je kromě jiného také třeba monitorovat ze strany policie a další složek eh, imigraci. Bylo to něco učiněno? Kolega Pejon, poslední slovo. Vážení kolegové, děkuji vám za vaše komentáře a eh, také mi je líto, že jsem měl, vzhledem k tomu, jak důležitá je ta zpráva, tak málo času. A tady je mnoho kolegů, kteří by k tomu chtěli přispět, a také tam s tím souvisí celá řada dalších témat, jako Magreb a tak dále. A já doufám, že během té příští diskuzi zohledníme to, jak je to téma důležité, i po té časové stránce, protože toto není opravdu dobrý signál. Eh, jsou tady kolegové, kteří si myslí, že jsem hovořil příliš dlouho, tak to mě mrzí, ale nevěděl jsem, že vás budou ve vašich příspěvcích časově tak omezovat, jinak bych byl stručnější. Potom eh, tady Unie pro Středomoří. Eh, pro nás je to velmi důležitý krok, který vlastně reprezentuje politiky EU vůči jižním zemím. Unie pro Středomoří tedy nemá ovšem upravovat všechny problémy, řešit všechny problémy. A když k tomu budeme tímto způsobem přistupovat, tak to bude dobré. A pokud ne, tak ji odsoudíme k neúspěchu. Pokud budeme chtít řešit otázky imigrace, pokud budeme chtít, aby se tady řešily otázky, o kterých by se měly starat možná jiné instituce, tedy ty otázky toho míru, tak to bude znamenat, že nejenom to bude určité nepochopení, že vlastně eh, naše společenství jsme to vybudovali na základě společenství pro uhlí a osel na konkrétních projektech a potom ta palestinská otázka, izraelská, tam se to zkrátka vyřešilo, protože tam byly konkrétní kroky a pokud něco takového nebude jasné i v tom našem úsilí, tak potom nebude náš hlas příliš slyšet, protože tady bude to vypadat tak, jako že se snažíme tady tím vyřešit příliš mnoho, mnoho věcí, jestli to vlastně drobí. Takže neměli bychom otevírat úplně všechna témata. Tady už máme určité zkušenosti z těch dvou uplynulých let. Pokud si budeme myslet, že musíme všechno vyřešit, tak se zase zablokujeme, zablokujeme celý ten proces. Podařilo se nám to opět odblokovat, včetně turecké otázky. A mohlo by se ovšem stát, že bychom to zase zablokovali. Takže tady nemůžeme neřešit otázku imigrace, ale chtěli bychom pouze říci, že jiné otázky v diskuzi s Jihem se nemohou omezovat pouze na tento aspekt. A chtěli bychom kráčet vpřed na základě těch konkrétních projektů. My to upravíme tak, aby to bylo jasnější, protože jak se zdá, tak to úplně jasné není. Za druhé je potřeba tady ještě rozšířit tu otázku lidských práv, o kterých vlastně hovoříme neustále, takže to nikoho nepřekvapí. A samozřejmě tato věc je velice určující, je to důležitá věc, ale nemůže to být jediná osa, ústřední osa Unie pro středomoří. Hospodářský rozvoj, kulturní rozvoj, eh, odstraňování znečištění, to jsou věci těch projektů této unie. Potom rovnost mužů a žen, ale toto není podmíněnost. Toto už není politika sousedství, kde my ukládáme podmínky. Tady je mnohostraná záležitost mnohostrané jednání a Evropská unie je jedna ze stran. Můžeme říci, že můžeme rozvinout určitou politiku, ale eh, nejsou to ty typické podmínky podmíněnosti, takže bychom na to měli dbát. Samozřejmě Musíme ještě jednou ozřejmit naši vůli, to je jasné, že proces Unie pro Středomoří přispívá k míru na Blízkém a Středním východě a samozřejmě je potřeba nastolit mír i v jiných zemích, které jsou blíže, o kterých tady nehovoříme, eh, které jsou možná také nějak souvisí. Takže my se pokusíme opravdu tady výrazně popsat pozici Evropské unie, ale chceme říci, že Unie pro Středomoří se nechce pouštět do úkolu, které jí nenáleží a které by naopak tyto mise komplikovaly. Potom pokud jde o ty zemědělské otázky, ano, tady je opravdu potřeba eh, tu formulaci upřesnit. A jak jsem už říkal předtím, já bych si opravdu přál, aby všichni s tím byli spokojeni, protože to má být naše společná zpráva. Kdyby se nám to nepodařilo, tak by to bylo selhání a o pozměňovacích návrzích jsme tudíž ochotně diskutovat eh, v těch dalších týdnech. V tu chvíli vám děkuji. Děkuji. Takže lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 24. října ve 12. poledne. Děkuji vám. Března, tlumočník se omlouvá.